a tento proces neměla by být regulačním orgánem jednotlivých postupů. Opatření, která navrhujeme, by měla vést k vytvoření prostředí, ve kterém by toto řešení sporů mohlo maximálně těšit z možností, které zde existují. Nejde o opatření, které je jednorázové nebo rychlé, může to samozřejmě trvat velice dlouho. Pokud chceme, aby společný trh využíval těchto prostředků, tak se domnívám, že právě tímto směrem bychom se měli ubírat. Děkuji. Uh, děkujeme, pane ministře, děkujeme za tyto velice podnětné a podle mého názoru velice zajímavé myšlenky, které jsou příspěvkem do naší diskuze. Je to opravdu velice praktické. Vidíme, že jste pro nás, my jsme samozřejmě, my když jsme navštívili Maďarsko, tak jsme se rovněž setkali s vaším eh, orgánem, který se zabývá ochranou spotřebitelů, měli jsme možnost prodiskutovat tyto možnosti. No a nyní, to bu- nyní jsme ukončili naše úvodní prezentace a jsem velice rád, že zde máme i kolegyni Testory, která bude hovořit o výkonné odpovědnosti za tento projekt a nastíní informace za svou organizaci. Děkujeme. Děkuji, Malcolm. Já jsem opravdu velice ráda, že jsme mezi vámi a děkuji vašemu výboru za neustálou podporu. Pro nás, pokud je o spotřebitelské politiky, tato oblast pro nás představuje zásadní důležitost. My jsme v podstatě předložili tento návrh jako strategickou iniciativu pracovního programu naší komise. To znamená, já jsem zodpovědná právě za potraviny, za zdraví spotřebitele a považujeme tuto oblast za strategickou oblast pracovního programu Evropské komise, čím zdůrazňujeme důležitost této oblasti. Pan komisař Dali už se o tom zmínil. Pokud chceme mít efektivní a fungující interní trh, potřebujeme nabídnout našim spotřebitelům určitou možnost eh, nápravy problémů, nalézt určitý efektivní způsob mimo soudního uspořádání. To je velice důležité, protože to je velice rychlé, jednoduché řešení pro řešení, pro řešení sporů s obchodníky. Ovšem je to situace, na které vyhrajou všichni, protože pro obchodníky je to zároveň účinný způsob, kterým umožní udržet si určitou reputaci na trhu, protože trh samozřejmě je založen na dvou oblastech, jednak je to business a jednak spotřebitele. A pokud spotřebitele nebudou důvěřovat v, eh, tento, v tyto systémy, tak trh nemůže fungovat. Jak už se o tom zmínil Pan komisář, my se nyní budeme zabývat veřej, výsledky veřejné konsultace. Je zde mnoho oblastí, které musíme vyřešit například jakým způsobem zvyšovat povědomí, do jaké míry to můžeme zvýšit, jakým způsobem bychom z toho mohli udělat povinný krok nebo povinný postup, než se dostaneme k nějakému soudnímu řešení, čili jakým způsobem to financovat a podobně. Je zde mnoho otázek, které ještě musíme vyřešit, na které ještě čekáme odpověď na konci tohoto eh, procesu veřejné konzultace a samozřejmě se těšíme na eh, analýzu těchto výsledků i na výsledky dnešní rozpravy. Ještě jednou děkujeme za neustálou podporu vašeho výboru. Uh, těšíme se, těšíme se na tento projekt společně s vámi, s vaším týmem, protože víme, že eh, jste opravdu nadšení nadšenci v tomto ohledu a těšíme se i na výsledky konzultace. A nyní poprosíme Ivan Terry, která bude moderovat, bude moderátorkou další části, pokud jde o nějaké preference, my jsme ještě neměli možnost hovořit o technologii, ovšem rád bych se zmínil o tom, že já zde budu hlídat velice čas, máme to opravdu mm, velice těsné a já mou povinností ve Evropském parlamentu je opravdu dodržovat tento čas, takže bych po, mm, vím, že eh, máme pět minut na jednotlivé eh, příspěvky. Kolega se bude dívat, eh, bude sledovat eh, hodiny. Paní moderátorkovi budete mít časomíru rovněž před sebou k dispozici, čili pokud chcete kladívko, tak samozřejmě vám ho můžu půjčit. Já ano, mohu vám ho tím, tím vždycky můžete zamávat a připomenout kolegům, kteří najednou překročí čas své prezentace, že chceme, aby ukončili svůj příspěvek a tím vám předávám slovo a já si sednu a budu vás pouze pozorovat. Děkuji, je to čest, že mám ovládat tedy časomíru. Obvykle jsem na druhé straně je mi ctí, že jsem dnes zde na tomto významném summitu v významné době, kdy jsou přijímána významná rozhodnutí týkající se jednotného trhu a Single Market Act. Dnes proběhlo hlasování o třech zprávách ve výboru IMCO a dnes odpoledne se soustředujeme na alternativní řešení sporů, což je klíčové pro spotřebitele. Máme širokou škálu práv spotřebitelů Evropská unie může být pyšná na to, že ta práva existují, ale některá ta práva zůstávají v teoretické rovině a řada iniciativ v oblasti ADR už proběhla. Slyšeli jsme o tom, slyšeli jsme o tom, že přetrvávají problémy, nedostatek informací a i ztráty vznikají, protože spotřebitelé eh, neoslovují instituce, která řeší ADR. Uzavřená konzultace je velmi podnětná a očekáme i názory jednotlivých zúčastněných stran vás všech, kteří jste zde schromážděni. Takže nejdříve dám slovo panu Švába, Švábovi, který je poslancem Evropského parla- parlamentu z výboru IMCO a který sleduje tuto problematiku spotřebitelů velmi bedlivě, takže první panel, první debata se soustředí na současné problémy související s ADR. Příští se bude zabývat budoucností. Takže jaké jsou současné problémy ADR? Děkuji, paní profesorko Terin, děkuji za možnost zde promluvit. Úvodem bych měl říci věci stručně a jasně. EPP je přesvědčena o tom, že musíme řešit všechny předhraniční otázky, zejména otázky elektronického obchodu a řešení sporu je zde klíčové. návrhy týkající se debaty o ADR jsou klíčové, protože je to nástroj, který je multilaterální, není byrokratický a dává potřebnou flexibilitu zúčastným stranám. Nezneužívá se soudní spor, což je klíčová otázka eh, v souvislosti s kolektivními žalobami v americkém pojetí. A nedotýkáme se toho, zda evropská úroveň je příslušná pro legislativu v oblasti tedy kolektivních opravných prostředků protože v zásadě to většinou je na základě dobrovolných dohod. Nabízí také možnosti rychlého řešení pro spotřebitele i obchodníky za současně za nízkých nákladů. A my už v Evropské unii máme řadu institucí, zejména v kompetenci pana Daliho, kde je možné vycházet a součástí v sítě ECC, zejména v oblasti elektronického obchodování, jsme prokázali, že je možné poskytnout příslušné informace a orientaci směrem k mechanismům ADR. Nicméně, i když jsem přesvědčen, že systém ECC bude klíčový v, naše, v naší diskusi, existují některé výzvy, se kterými je třeba se vyrovnat. Jak zajistit transparentní strukturu ve všech členských státech? My víme, že tyto systémy zatím nefungují v celé Evropě. A pokud chceme, aby spotřebitelé v celé Evropě mohli využívat tyto systémy, je skutečně důležité, aby lidé věděli, že to je evropský systém. Jak se vyhnout přístupu, kdy vlastně jeden systém by měl být vhodný pro všechny. Je třeba skutečně umožnit přístup do toho systému. A důležitá věc, nestranost mechanismu ADR. Musíme docílit systému, kde zájem spotřebitele je v samém středu debaty a struktury. A to není jednoduché, ale těším se na veškeré eh, poznámky z dnešního odpoledne. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Uh, Děkuji za jasný přehled výzev a situace. Děkuji, že jste využil a nepřekročil svou řečnickou dobu. A nyní dám slovo paní Gojens, která je generální ředitelkou BEUK, zastřešující organizace, která združuje národní spotřebitelské organizace a opravné prostředky jsou eh, klíčovou úlohou pro BEUK v rámci ochrany spotřebitelů. Takže my bychom rádi slyšeli, co podle vás mechanizmy ADR proč zatím nedosáhli svého plného potenciálu, pokud je ochranu spotřebitelů. Děkuji mnohokrát za prvé. Um, nevím, jestli můžu využít ty dvě minuty, které pan Šváb nevyužil. Zaplatím za to draze, ale nyní vážně. Děkuji za to, že BULC má možnost se zúčastnit tohoto samitu o alternativním řešení sporu a že vám mohu poskytnout pohled spotřebitelů. Musíte vědět, z hlediska spotřebitelů existuje mnoho případů nespokojenosti spotřebitelů a spotřebitelé ne vždy tedy získávají navrh v těchto sporech a to je zkušenost každodenního života s těmito mechanizmy. Je důležité zdůraznit, že spotřebitelské organizace považují ADR jako čelný nástroj v té soustavě prostředků, které spotřebitelé požijí pro prosadení svých práv. Má to řadu Eh, výhod oproti justičnímu systému, pokud je ten systém řádně využíván a pokud skutečně využívá všech výhod systému ADR. Je třeba také zdůraznit, že je to alternativní systém. Je to vždy koncept volby a není to vlastně náhrada justič, soudního řešení. Protože soudní řešení poskytuje záruky, které systém ADR neposkytuje a proto chceme politické činitele vyzvat, aby investovali do systému ADR, ale nezapomínejte také na zlepšení soudních opravných prostředků a mechanismů. A tady nechci hovořit o kolektivních eh, žalobách a podobně. O kolektivních opravných prostředcích. Proč tedy ADR nedosahuje plného potenciálu? Já bych chtěl zdůraznit tři body. Jak už bylo uvedeno komisařem Dalím, Komis, eh, spotřebitelé nevědí o existenci systému ADR, to nebudu opakovat, ale kromě toho, že o tom nevědí, tak je tu také určité zmatení na straně spotřebitelů. Existuje tolik různých názvů, systémů, mechanismů. Některé mechanismy se nazývají stejně a lidé jsou ztraceni v jednotlivých eh, systémech. A jedné potíži čelí spotřebitele a některé systémy interních, interních reklamací v rámci podniků jsou zaměňovány za mechanizmy ADR. Francouzská energetická společnost GDF Suez vytvořila systém mediator. Je to skvělý systém, ale je to interní reklamační systém. A ve a ve Francii vznikl Media Theodore Energy, což je veřejná instituce. To vzniklo na parlamentní půdě. Takže tady vzniká skutečně nejasnost. Potřebitelé potřebují více informací, více jasnosti a měli by mít určitou šablonu pro to, aby systémy ADR byly srovnatelné a aby zajišťovaly více konkrétních eh, informací zejména pokud jde o jejich označení. Druhá poznámka, a ta souvisí s tou první. Spotřebitelé nevědí o tom, protože spotřebitelé, obchodníci to nepoužívají. Kdyby obchodníci více zmiňovali tyto systémy, tak by o tom spotřebitelé lépe věděli. 40% obchodníků o tom vůbec neví. A i když o tom vědí, tak to nepoužívají. Proč to nepoužívají? Pokud mohu trochu provokovat, nepoužívají ty, protože nejsou motivováni, aby to používali. Protože kdyby skutečně tu byla hrozba, a věděli by, že se spotřebitel neobrátí na soud, a kdyby tu byla reálná hrozba, že spotřebitel půjde k soudu, pokud nebude existovat systém ADR, tak by asi obchodníci využívali mnohem více těchto mechanismů. A také nedostatek eh, dodržování příslušných právních předpisů ta rozhodnutí nejsou závazná pro obchodníka. A záleží to na dobré vůli obchodníka. Samozřejmě některé společnosti, některé firmy plně naplňují tyto předpoklady, ale z hlediska spotřebitele to je vlastně pouze zdržování. Znamená to, že vy projdete celým tím procesem a nakonec jste vlastně prohráli. Je velmi důležité, aby rozhodující činitelé vytvářeli systém, který co možná nejvíce bude činit rozhodnutí systému ADR závazná. A závěrem jsem trošku méně optimistická než pan Čefalvaj, pokud je o nezávislost stran. Samozřejmě je třeba ponechat maximální volnost, aby se systémy sami organizovaly, ale proto, aby takový systém mohl používat určitého názvu, tak je třeba splnit předpoklady, poskytnout spotřebiteli tu důvěru, kterou si zaslouží, pokud se neobrátí na soud. Děkuji. Thank you very much, uh, eh, Ms. Hoyens. Děkujeme. Děkujeme paní Goyens, děkujeme za, tento, za to, že jste poukázala i na tu komplementaritu, na problematiku eh, toho, že je zde nedostatečné uh, povědomí, že to musí být, že zde musí být určitá doplňkovost mezi těmito mechanismy, že je to sice kvalitní mechanismus, ovšem je zde spousta jiných možností. Pane Kriku, vy jste rovněž poslancem Evropského parlamentu, členem výboru IMCO, vy jste připravil tu důležitou zprávu, která se dotýká rovněž jednotného trhu spotřebitelů občanů, kde zdůrazňujete i důležitost občanů, jejich role, role spotřebitele na jednotném trhu a zároveň jste se zabýval nedostatkem povědomí o ADR a o malém potenciálu pro malé a středně velké podniky a naše občany a vůbec o tom, že to povědomí je zde opravdu velice malé, proto by nás zajímaly i vaše názory na tuto problematiku. Děkuji. Na začátku bych rád řekl, že souhlasím s panem ministrem i s panem komisařem. Povědomí našich občanů, pochopení těchto mechanismů ADR v Evropě je opravdu nízké a zmatené. Domnívám se, že pouze malé procento našich občanů vědí, jak vůbec podat stížnosti u takového orgánu. Někteří dokonce ani nevědí, že takové možnosti nápravy existují. Je to smutné, protože koherentní a koordinovaný uh, systém řešení těchto sporů v podstatě ještě nebyl vytvořen, nefunguje vhodným způsobem, tak aby poskytl evropským občanům efektivní um, způsob způsob mimosoudního vypořádání sporu nedostatečný koherentní plán v této oblasti na evropské úrovni právě vede k situaci, kterou řešíme v současné době. Je zde mnoho překážek, nedostatek informací mezi našimi občany. Tento systém je roztříštěný, nedostatek legislativních iniciativ. Zde zaznamenáváme nedostatečný přístup informová, informování našich občanů. To znamená, že v podstatě spory s obchodníky velice málo kdy využívají ADR mechanizmy celoevropský systém v tomto ohledu by poskytl větší bezpečnost, důvěryhodnost našim občanům, kteří mm, téměř každodenně čelí problémům v přeshraničním, eh, z přeshraničního hlediska. I když kolektivní řešení sporů v podstatě není eh, naším tématem, myslím si, že ten vzorec, který ehm, by měl, zahr- by měl zahrnovat i tuto možnost, to znamená kolektivního řešení, kolektivního řešení, kolektivní nápravy v rámci ADR, protože taky tak takový balíček ADR, který, bude, mm, který by naši občané měli přijmout za svůj, by měl samozřejmě obsahovat i tuto možnost. Mělo, měla by zde být možnost celoevropského řešení, tak jak to schválil Evropský parlament v květnu loňského roku. ADR struktura by měla posílit stávající struktury, především ECC, sítě, fin sítě, tak aby všechny tyto mechanismy, které máme k dispozici, měly zdroje i finance, jež by jim umožnili um, ehm, řádným způsobem fur, uh, fungovat, aby zde byla informační strategie, která by využívala mechaniky fungování tohoto systému našim občanům a možná by měla integrovat i, i informační systém vnitřního trhu a vzájemný systém hodnocení který by byl rovněž součástí konečného balíčku ADR. Zároveň potřebujeme objasnit to, zda revidovaná, revidovaný mechanismus ADR bude obsahovat eh, jednak transakce mezi spotřebitelem a um, obchodníkem nebo i mezi jednotlivými obchodníky. Já jsem připravil zprávu a žádám komisi, aby vytvořila lepší mechanismus, který by revidoval to, jakým způsobem malé a středně velké podniky i naši občané jsou informováni o využívání svých práv a zároveň, aby komise přišla se sací cílenou komunikační strategii, která by zacílila pozornost na problémy našich malých a středně velkých podniků, občanů, především v přeshraničních transakcích a um, v poskytování efektivních informací. Pani předsedající, jsem si vědom toho, že je to složité a velice citlivé téma, dokonce i na půdě komise. Proto jakýkoliv systém, který přijmeme, by měl být určitou záchranou sítě proti zneužívání, proti nějakému nevhodnému eh, používání tohoto systému. Samozřejmě neznamená, že mm, mm, nebudeme pokračovat v nějakých dalších konzultacích, seminářích a tak dále. Ovšem nesmíme, nesmíme mm, to příliš protahovat. Proto jsem nesmírně rád, že pan komisař se tomu věnuje opravdu efektivně a věřím, že Evropská komise již nebude prodlužovat dokončení celé této problematiky a že že předloží legislativní balíček, který by se dotýkal ADR a kolektivního řešení sporů do konce roku 2011. Samozřejmě, že kromě této analýzy potřebujeme i politické vedoucí postavení ze strany Rady i komise, abychom dosáhli životaschopného celoevropského systému ADR. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme i za toto volání ke konkrétním krokům, i za přehled eh, problémů, kterým čelí spotřebitelé, občané, malé a středně velké podniky. A nyní se dostáváme k panu Frizonovi. Já se těším na vaši prezentaci, na vaše názory, pane Frizone, protože vy pracujete jako mediátor v oblasti pojišťovnictví, zároveň je mm, členem Finnetu, je to síť právě orgánu ADR pro přeshraniční řešení těchto sporů, především ve finančním sektoru, čili opravdu se velice těšíme na vaše praktické zkušenosti a zároveň na to, jak funguje Finnet, tato síť a možná i určité konkrétní příklady úspěšného řešení sporů v rámci Finnet. Děkuji za slovo využiji této příležitosti, kterou zde mám, že se mohu vyjadřovat ve francouzštině eh, na tomto fóru a bude to pro mě jednodušší. Abych se s vámi podělil o zkušenost, kterou mám jako mediátor eh, pojišťovnictví v rámci sítě Finnet. V té krátké době, která mi byla udělená, se pokusím o jistou historii, abych vysvětlil, jakým způsobem toto funguje a také uvedu některé konkrétní příklady. Nejdříve, proč máme FinNet? Nezbytnost ve finanční oblasti zajistit vyváženou situaci po vytvoření a otevření jednotného trhu. Tato potřeba se velice rychle prosadila a bylo iniciativou komise, že okamžitě se uvažovalo o tom, že pro spotřebitele se vytvoří možnost aby využili mechanismu, který by jim umožnil mít rychlý přístup k určité formě spravedlnosti. Jaká je ta všeobecná myšlenka? Ta všeobecná myšlenka spočívá v tom, že by se vytvořila síť, která umožňuje vyřešit, aniž by bylo nutné používat soudní řízení, které většinou, pokud existuje, je pomalé, složité a nákladné. Tedy, že by se vytvořila možnost využít mechanismu, který by eh, umožnil řešit přeshraniční finanční spory. Cílem eh, FitNet je používat různé systémy ADR, seskupit tyto systémy, které existují v členských státech a které mají umožňovat eh, spotřebitelům řešit jejich spory z hlediska bank, pojišťoven a finančních trhů. Organizace ADR spolupracují v rámci fitnetu, právě aby umožnili přístup eh, spotřebitelů a v případě sporu tito spotřebitelé mají možnost obrátit se na ten nejbližší systém, který s nimi nastolí kontakt ten eh, potom se propojí eh, s odpovídající organizací příslušné země, tak, aby bylo možné vyřešit spor co nejrychleji. Takže jsou tady tři výhody této sítě. Jednak eh, komise zohlednila existující systém. Nešlo o to, abychom zharmonizovali tyto systémy, ale chtěli jsme je se skupit v rámci této eh, sítě spolupráce. A to, co jste uvedli v tomto smyslu, nás jenom potvrzuje o správnosti. Dále jsme chtěli maximálně vyřešit konkrétní případy a usnadnit eh, toto řešení a zajistit co největší flexibilitu v této síti. Fitnet byl vytvořen v říjnu 2001 po neformálním zasedání v rámci těch dobrovolných systémů. V současnosti máme 50 členů z 22 zemí, kteří jsou součástí této sítě. Přistoupili na protokol o dohodě, který souvisí s touto komunitární sítí v případě řešení eh, přeshraničních eh, sporů. Tento protokol organizuje konkrétně dané řízení. To znamená, pověří se systém ADR, který je nejblíže spotřebiteli, a tento systém se obrátí na svého partnera eh, v případě tedy země, kde se nachází poskytovatel eh, služby. V rámci tedy smlouvy, která byla použita v této transakci, se zajistí spolupráce mezi jednotlivými systémy ADR a také s komisí. Jak je tady důležitý bod, který chci zdůraznit? Chci zdůraznit kvalitu intervence těchto jednotlivých systémů. Musí zde být špičková kvalita těchto systémů při řešení těchto sporů tak aby bylo možné udržet eh, důvěru spotřebitelů v takovou tu síť systému ADR. Samozřejmě, že jsou to principy doporučení z roku 1998 a z roku 2001, která byla přijata komisí a která byla vtěl, vtělena do preambule směrnice ohledně zprostředkování řešení obchodních sporů. Jsou to základní principy, které tady byly vyjádřeny a které jsou aplikovány proto, aby se mimosoudním řízením řešily eh, tyto spory v rámci ADR. Tyto principy jsou dodržovány a zároveň jsou podmínkou pro oznamování těchto systémů ze strany vlád členských států komisy. Tento systém notifikace umožňuje příslušným systémům ADR, aby vstoupili do systému FINNET. Máme tady několik pilířů, které jsou nutné. Za prvé nezávislost mediátora, transparentnost těchto systémů, efektivita, dodržování zákonnosti, svoboda ve volbě eh, tohoto systému ADR místo soudu, dále možnost odvolání, dále oponentura, dodržování důvěrnosti a k tomu ještě přidám bezplatnost nebo téměř bezplatnost pro spotřebitele, tak aby tady skutečně existoval volný přístup k tomuto systému. Můžeme hovořit o úspěšnosti? Podle mého názoru ano. Počet ADR v rámci fitnetu to prokazuje v roce 2001 jsme měli necelých 15 případů a dnes jsme měli 7 tisíc případů, které byly řešeny. Máme asi 1200 případů ročně v posledních letech. A poslední bod. Tato síť stále ještě není dostatečně známa. To je hlavní závěr zprávy Komise o posouzení fitnetu. Tato zpráva byla vytvořena v únoru 2009. A závěry tyto zprávy byly takové, že komise by měla podpořit e, tuto síť a zároveň by se tato síť měla rozšířit o další členy. Máme řídící výbor v rámci e, této sítě. E, tyto výbory se snaží podporovat šíření povědomí o této síti v národních eh, podmínkách, ale také na světové ceně. Já jsem také členem této sítě a také tam mám eh, kolegu ombudsmana ze Velké Británie. Máme eh, internetové stránky, kde je databáze v jazycích fitnetu se všemi Eh, informacemi ohledně systému, na které je možné se obrátit a také je tam přehled aktivity fitnetu. Vidím, že už jsem překročil čas, který mi byl věnován, takže nemohu uvést příklady, které jsem připravil, nicméně je můžete najít na webových stránkách, o kterých jsem hovořil. Děkuji mnohokrát, pane Frizone, a děkuji také, že jste dodržel vaši dobu. Děkuji, že jste vysvětlil důvod existence a fungování eh, fitnetu. Děkuji, že jste vysvětlil, jakým způsobem eh, funguje. A nyní dávám slovo Dáně Wallis, která je rovněž europoslankyní a je zároveň členkou výboru pro právní záležitosti, zná problematiku ADR, věnovala se tomu podrobně i proto se těšíme na vaše názory ohledně tohoto mechanismu. Děkuji. Děkuji za slovo. A zároveň bych ráda poděkovala i komisi eh, za to, že oživila tuto problematiku, protože mm, když jsem se připravovala na dnešek, tak eh, spolupracovníci se podívali na mé poznámky. Já vím, že v roce 2001 jsem se věnovala zprávě, která se věnuje této problematice. Hmm, samozřejmě, že bych byla ráda, kdybychom byli ještě dál, než jsme v současnosti ovšem. Těším se, že jsme to opět oživili a přeji vám hodně zdaru. Ano, před několika týdny jsem viděla, jak důležitá je tato oblast, například eh, systém Solvit, eh, protože jeden člověk z Yorkshire mi napsal, že by měl dostat penzi z Itálie, ovšem nějak se mu to nedaří a my jsme se podívali na celou problematiku, zasadili jsme to do Solvitu a do dvou týdnů došlo k vyřešení a on se sám snažil dva a půl roku o vyřešení tohoto problému. Dneska je to obrovský fanoušek systému Solvit a zároveň, problém, zároveň mechanismu ADR na jednotném trhu. Ovšem, jak by mohly podobné systémy fungovat i pro naše spotřebitele? A to je právě to, čemu se věnujeme, o co se snažíme a proto jsem ráda, že máme k dispozici tento dokument ohledně veřejné konsultace a těším se na výsledky. Je zde mnoho problémů, které musíme čelit mluvit. A jeden, podle mého názoru, je povědomí. Lidé prostě ví, kde je soud, na který soud či tribunál se obrátí tradičním způsobem, jak již bylo řečeno, je zde obrovské spektrum ADR i ostatních mechanismů k dispozici, což je výborné na jedné straně, ovšem na druhé straně to povědomí lidí, kam by se mohli obrátit, to je nedostatečné. A právě proto bychom měli nalézt nějaký prostředek, který by nám umožnil to vyřešit a přinést co možná nejlepší výsledky pro naše občany. A právě zde bychom mohli přijít s nějakou nabídkou ze strany Evropské unie. Měli bychom poskytnout koherentní určité, řekněme, označkování, určitou mapu, která by umožnila našim občanům obrátit se na ADR a dosáhnout kýženého cíle. To je něco, za co bychom měli být odpovědní. Máme určitý etický kodex, memorandum o porozumění mezi jednotlivými úřady, to jsme minulosti měli k dispozici. Ovšem, jak vidíme, tak jak si nás to nepřiblížilo cíli, který bychom chtěli dosáhnout, čili potřebujeme něco robustnějšího do budoucna. Rovněž Bojk má pravdu, když tvrdí, že bychom měli do toho zapojit eh, i um, podnikatelskou sféru. Mm, zda by ADR mohlo být jakousi prodlouženou rukou určitého etického chování obchodníků. Ano, samozřejmě zde, mm, to znamená, vidíme, že by to představovalo určit, ur, určitý nezávislý systém, který by byl mezi, mezi spotřebiteli a, a e, obchodníky. Měl by to být ovšem systém, který by byl výhodný pro všechny strany. Ráda bych požádala o to, aby se komise věnovala zprávě, kterou vytvořil eh, parlament v souvislosti se selháním eh, pojišťovny Equitable Life a finančních služeb, kde spotřebitelé trpěli mm, a to v celé Evropě v důsledku, v důsledku úpadku této společnosti. Lidé vůbec nevěděli, zda se mají obrátit na národního ombudsmana v jedné zemi, v jiné zemi podstatě je posílali od čerta k ďáblu a my si myslíme, že Finnet právě v této oblasti mohl zareagovat. Všem lidé prostě buď vůbec nevěděli, že taková síť existuje, nebo možná dovolila bych se říci, že je zde i problém se zdroji Finnetu sítě. ADR prostě není samotným jediným prostředkem nebo jediným spravedlivým prostředkem. Ale pokud chceme, aby to fungovalo dobře, tak to prostě musí být prostředek, který financován dostatečným způsobem. Equitable Life a ten scénář, který jsme viděli na velice jasně ukázal to, že pokud chceme mít přístup, řádný přístup ke spravedlnosti v rámci celého vnitřního trhu, tak potřebujete nejenom mechanismy ADR, ovšem měl by to být určitý doplněk i dobrého systému kolektivních opravných prostředků v celé Evropě, že jsou to systémy, které se vzájemně doplňují a nevylučují. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za to, že se neustále m, mm, s takovou vervou věnujete této rozpravě ADR i všem následným krokům. Vy už jste se zmínila o několika velice zásadních záležitostech, spotřebitele, možnost vůbec přístupu k orgánu ADR. Je zde mnoho různých orgánů ADR, to je jistě součást výhod, ale zároveň i výzvy, aby spotřebitelé měli přístup k těm nejvhodnějším organizacím. Dále je to výzva, ale i výhody pro zapojení ze strany podnikatelské sféry. A posledním řečníkem v rámci tohoto panelu poté budou samozřejmě mít eh, naše účastníci rovněž možnost položit otázky, je paní Pompeji, která se zastupuje právě tu business stránku, je místo předsedkyní italského združení Kamere, Národní eh, obchodní komory v Itálii. My se těšíme na vaše názory, pokud jde o důvody, proč pouze 9% malou podniků v Evropské unii v současné době využívá ADR mechanizmy. Rádi bychom si poslechli vaše zkušenosti a možná důvody, proč podniky nechtějí využívat ten, tyto systémy. Děkuji. Mi Dobrý den. Omlouvám se, ale budu hovořit ve své mateřštině a slibuji, že dodržím řečnickou dobu. Děkuji vám za moje pozvání a za příležitost, kterou jste mi dali, abych vás seznámila s italskou zkušeností a také s obchodní italskou komorou. Eh, jsou to veřejné organizace, které fungují jako mediátoři v případě eh, sporů mezi podniky a spotřebiteli. Tyto obchodní komory fungují jako třetí strana, jsou nestrané z hlediska vytváření těchto zprostředkovatelských funkcí. Máme také síť služeb, pracujeme tady po celém národním území, máme stejná pravidla, stejné ceny a uplatňujeme stejný kodex chování. V Itálii je situace poněkud specifická. V březnu roku 2010 jsme přijali zákon, který se týkal směrnice z roku 2008 a tato mediace se stala povinnou záležitostí, například pro dědictví, pro umístění podniku, pojišťov, eh, smlouvy o pojištění. To samozřejmě sebou nese účast podniku, ale i spotřebitelů. Předtím, než se člověk obrátí na soud, musí eh, přistoupit na systém mediace. Máme tady orgány za tímto očelem, které jsou součástí registru ministerstva vnitra. A obchodní komory spolupracují, máme 105 komor a více než 60 figurují právě v tomto registru ministerstva vnitra. Máme tedy již velkou e, zkušenost z hlediska mediace mezi podniky a mezi podniky a spotřebiteli. V posledních letech tyto jednotky vyvolaly mnoho kontroverzí. Více než 80 tisíc případů tady bylo řešeno a dochází skutečně k výraznému nárůstu. Musíme především zdůraznit, že jeden spor ze dvou je vyřešen za kratší období než dva měsíce. A to se netýká pouze malých sporů, které se týkají spotřebitelů, ale jsou to také spory, které se vztahují na podniky. Mediace je tedy povinná v Itálii. Vedle toho existuje také dobrovná mediace, ke které mají strany přístup díky eh, klauzulím o mediaci. Jaké máme kritéria tohoto mediačního eh, řízení? Jednak eh, je zde výhoda rychlosti. Mediace v Itálii trvá v průměru 60 dnů. A pokud použiji eh, čísla z občanského zákonníku, normální řízení eh, občanskoprávní trvá 1200 dnů, takže vidíte, že náklady byly výrazně sníženy. Je tady ekonomické kritérium, které zde hraje velkou roli a je to skutečná pobídka pro podniky. Eh, soudní náklady jsou u podniků ročně ve výši 3800. Dále je zde důležitá také důvěrnost. To je také důležité pro ochranu stran. A pak je tady neformální aspekt. Je to pružné řízení, kde eh, strany eh, sami eh, řídí tento průběh, doprovází je mediátor ve snaze najít řešení jejich sporu. Toto umožňuje podpořit vztahy mezi podniky spíše než eh, eh, jak si činit tyto vztahy nepřátelskými. A pak je tady další bod, který byl připomenut několikrát. Máme také online eh, řízení a to umožňuje samozřejmě řešit otázky elektronického obchodu. Víte, že v Itálii zaznamenáváme velkou zkušenost v tomto ohledu z hlediska právě těchto mediačních online řízení. V Itálii mediace mm, může být, eh, může proběhnout za dobu pěti dnů. Eh, tady nejenom eh, obchodní komory, ale i jednotlivé spolky a sociálně profesní organizace do toho vstupují. Všechny tyto subjekty vyzvaly vládu, aby zavedla tuto reformu a aby pokračovala v této mm, v tomto povinném charakteru tohoto řízení. Chceme zjednodušit eh, eh, řízení, řešení sporů a cílem je nejenom využívat více toto smírčí eh, řízení, ale Eh, vytvářet skutečnou kulturu šíření povědomí o existenci tohoto nástroje. Pokud tento systém bude povinný, tak ho budou všichni eh, používat. Je dobré tedy, aby eh, se povědomí o tomto nástroji rozšířilo. Měli jsme 90 tisíc těchto mediací a máme již také prognózy na příští rok, které jsou ještě vyšší. Řekl bych, že skutečnost, že máme tuto povinnou mediaci, to je skutečná příležitost a italská zkušenost ukazuje, že většina mediací se týká problémů telekomunikací. Eh, tam je mediace povinná. Eh, snažíme se samozřejmě seznámit eh, veřejnost s tímto řízením. Klouzule jsou často součástí smluv. A pak jsou tady určitá pravidla, která jsou velice důležitá. Jsou to pravidla, která podporují používání medice, napří, mediace, například fiskální pravidla nebo pravidla, která umožňují eh, získat rozhodnutí mediátora a toto rozhodnutí je mm, povinné, musí být realizováno a také existují tedy zápisy o proběhnuté mediaci. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé svědectví o situaci v Itálii o zkušenostech s povinným využitím ADR. E. Děkuji všem eh, řečníkům za názory a svědectví. A nyní nás eh, zajímají i další zkušenosti a vyjádření od eh, zástupců parlamentu, členských států, asociací různých institucí, tedy předám slovo zpět panu Harbrovi, který povede tuto diskusi a nyní se soustředujeme na současnou situaci a veškeré otázky, které se týkají budoucnosti a budoucího postupu, to bychom si měli nechat na příští část jednání. Děkuji, Evelyn. Já znám přítomné poslance a vím, že řečnická doba pro ně je k dispozici, ale chci poděkovat panu komisaři Dalimu, který má rozpočtová jednání, musí obhájit svůj rozpočet a chceme vám poděkovat za vaši iniciativu a děkujeme za to, že jste se zúčastnil toho jednání, ale Zoltán Čefalvaj bude zde a pokud bude chtít zareagovat na některé zajímavé podněty, tak eh, má možnost. Takže chce někdo z europoslanců zahájit eh, diskusy svými eh, připomínkami. Samozřejmě, pokud zástupci z publika chtějí se vyjádřit, tak samozřejmě budeme rádi už tady mm, neznám sice vaše jméno, ale možná vyvolám vaše číslo, protože vím zhruba, kdo jste. Mám tu dva zájemce o slovo vzadu. Ano, vím zhruba, o koho se jedná, ale nejdříve jsou na řadě poslanci Evropského parlamentu. nechci to omezovat, ale chtěl bych říci, že by otázka neměla být delší než dvě minuty. Takže nejdříve, že Děkuji, pane předsedo. Po této první části si uvědomuji, že všichni souhlasí s tím, že je nutné lépe chránit spotřebitele. To už je dobrá věc. Také konstatuji, že existují mechanismy v mnoha členských státech, které jsou velice různorodé. A třetí bod, podstatě je nutné pracovat na budoucnosti, i když je to druhá část našeho jednání. Je nutné pracovat na způsobu řízení, která by se vzájemně doplňovala. Ne- neexistuje tady jedno převažující řešení. A čtvrtý bod, to je možná nejsložitější. Když hovoříme o kolektivním řízení, to slovo tady zaznělo, tak všichni vlastně tam dávají tak nějak libovolně, co si o, eh, o to myslí, včetně svých eh, obav. Existuje několik eh, typů eh, interpretace. A možná bychom měli zajistit pro naše občany transparentnost definic. A to, co zde bylo prezentováno jednotlivými eh, vystupujícími i členy parlamentu, tak to ukazuje, že tady je opravdu dlouhá historie z hlediska těch různých definicí. Nicméně já si myslím, že výbor pro, spotřebu, pro ochranu spotřebitelů má za úkol toto sjednotit. Pro všechny by to bylo užitečné a nedošlo by k nějakému ochuzení. Tady mám na mysli například kolektivní žaloby, které byly popsány v těch zemích. My víme, že i tyto země toto eh, měnily. Takže nemyslíme si, že eh, vždy to, co existovalo jinde, bylo dobré, protože i v těchto zemích se to mění. To je to, co jsem k tomu chtěl říci. Eh, myslím si, že nastává dosti zralá doba pro to, aby globálně se vyvinula evropská legislativa. A myslím, že jsme se dostali na hranici těch národních zkušeností, o které se můžeme eh, pokoušet. Musíme udělat ten krok navíc a já děkuji všem řečníkům za to, že hovořili o těch různých zkušenostech, které mají svoje místo v Evropské unii. Uh, děkuji, pan Živá, paní Rapet je další. Děkuji pane předsedo, já bych chtěla poděkovat našim hostům za důležité údaje. Chtěla bych se vrátit k tomu, co říkala paní eh, Pompeji. Ona se omluvila za to, že bude hovořit italsky. Já eh, chápu, že hm, to tady řekla, ale myslím, že se nemusíme omlouvat, protože žijeme v mnoha jazykové Evropě, máme tady vynikající tlumočníky, kteří nám mimořádně pomáhají v naší práci a hm, Každý náš jazyk je součástí naší kultury a naší civilizace. Chtěla bych říci, stejně jako ostatní řečníci, že je velice důležité, abychom dbali na tento aspekt jazyka, zvláště v souvislosti s přeshraničními transakcemi, tím eh, skončím, protože v těch předchozích jednáních jste mi dal dostatek času, abych eh, hovořila vlastně tak trochu do zásoby na čtyři roky dopředu. Pravdou je, že jsou důležité otázky kolektivních žalob, to jsou zásadně důležité věci a představují prioritu z hlediska ochrany spotřebitelů. Mm, jsem naprosto, naprosto souhlasím se zprávou pana Grecha a také jsem velmi ocenila zprávu paní Velisové. Děkuji. A nyní dám hostům a dalším možnost zareagovat. Samozřejmě bude zajímavé, když pan Frizon zmíní zkušenost Solvit a také můžeme hovořit o jazykové otázce. Chce někdo další z poslanců a poslankyní promluvit? A mám tu dva pány tady vzadu. Pán pod číslem 153 a pán, který má číslo 196 a který sedí za ním. Je trošku surrealistické vás vyvolávat podle čísel, ale takže nejdříve pán pod číslem 153. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem Michel Astrik, zastupuji Evropskou asociaci mediátorů v energetice a chtěl bych přinést svědectví jako mediátor eh, GDF Suez. Chtěl bych svědčit o významu eh, této diskuze. Eh, jsem já osobně velice spokojena, také moji kolegové. Nejdříve bych chtěl velice rád uznat ty nedokonalosti, o kterých hovořila Monika Goens Samozřejmě musíme zlepšit ještě všechny tyto otázky spotřebitelů a propojit jednotlivé úlohy mediátorů v rámci podnikové sféry. Tito mediátoři mm, mají často sektoriální vize, měli by mít poněkud jaksi širší nadhled. Já bych chtěl svědčit o kvalitní práci, která probíhá již několik let v energetice. Máme tam dvě kritéria, která bych chtěl připomenout. Na jedné straně je to lhůta, to znamená spotřebitel může získat odpověď eh, ve lhůtě dvou měsíců, to je velice důležité, většinou to dodržujeme. A druhá, druhé kritérium, které je důležité, to je procento spokojenosti spotřebitelů protože pro nás je důležité, aby právě mediátor mohl sehrávat tuto roli a aby mohl s jednotlivými stranami nacházet řešení, která ve většině případů dávají zapravdu spotřebitelům. Ještě bych chtěl uvést, že samozřejmě my pracujeme s různými typy mediačního řízení a zvláště v energetice v souladu se směrnicí to znamená v rámci mediátorů, kteří fungují eh, a vlastně se vzájemně doplňují v členských státech a pracujeme ve prospěch spotřebitelů samozřejmě. Děkuji. Děkuji mnohokrát za praktické zkušenosti. A už jsme dříve řekli, že v oblasti telekomunikací existují dobré příklady. A jsme rádi, že se zasvezujete o evropský rámec, který je důležitý. Děkujeme, pane Astriku. A není pán pod číslem 196. A je tu ještě další zájemce o slovo? 95 a nejdřív 196. Omlouvám se za, ty čísla, za ta čísla. Příště budete mít nějaké kartičky nebo něco podobného. Prezidente, Pane předsedo, já se jmenuji Federico Flaviano a pracuji v oblasti záruk eh, telekomunikacích v Itálii. Jedná se o elektronické telekomunikace. Zákon nám svěřil úkol řešit spory eh, v případě elektronických eh, telekomunikací. My jsme zareagovali na veřejnou konzultaci velmi podrobně. A zde bych chtěl shrnout ty hlavní aspekty našeho řízení. 70 tisíc sporů ročně v posledních dvou letech. Většina ADR v Itálii mm, právě funguje v tomto sektoru a naše procento úspěšnosti se pohybuje od 60 až do 95 podle výběru eh, jednotlivých řízení ze strany spotřebitele. Jednak máme takzvané paritní konciliační řízení. V rámci tohoto konciliačního paritního řízení dochází eh, k rozhovoru mezi spotřebitelem a podniky. A my jsme tomto řízení zajistili stejnou úroveň jako řízení s třetí nezávislou stranou tak abychom eh, dospěli k povinné povaze smírčího řízení. Dokázali jsme skutečně zajistit eh, velké procento úspěšnosti, téměř na úrovni 98%. 70 úspěšných případů bylo zaznamenáno v rámci smírčího řízení na úrovni regionálních komunikačních výborů, to jsou nezávislé orgány. V první fázi je tato snaha po smíru bezplatná. V další fázi do toho vstupují obchodní komory, které již představila paní Pompeji před chvíli. Další specifikum spočívá v existenci druhé úrovně oponentury v případě neúspěšného smírčího řízení. Pokud eh, zde eh, není možné na správní úrovni vyřešit tento spor, Samozřejmě toto vše by se dalo vtělit do evropského systému a nezávislé orgány by mohly mít větší manévrovací prostor a mohly by získat tedy eh, nezbytné kompetence pro různé sektory. Eventuálně by mohly vytvořit sítě za účasti Evropské komise v případě přeshraničních sporů. A pak poslední věc. Existuje zde myšlenka vytvořit eh, jakousi značku kvality kterou eh, bychom mohli používat eh, v případě transakcí elektronického obchodu, mohla by vytvářet důvěru spotřebitelů a uživatelů a také by to umožnilo Eh, jak si stanovit jakousi povinnost těchto uživatelů používat této značky. Děkuji. Děkuji, že jste dodržel řečnickou dobu a to, co jste říkal, bylo nesmírně zajímavé. A v té poslední otázce já jsem už informoval kolegy, že výbor vytvořil pracovní skupinu týkající se elektronické ekonomiky. A tím se zabývá zejména kolega Pablo Arias. Týká se to zejména známek kvality a spokojenosti zákazníků a spotřebitelů. Mimochodem, naši řečníci a profesorka Terin bude mít možnost se vyjádřit a Jacqueline Miner, která je ředitelkou spotřebitelské politiky v DG Sanko, je tu také s námi a ona posléze zodpoví velmi obtížné otázky. A nyní číslo 85 je další na řadě. Jmenuji se Hubert von Bremen a zastupuji Federaci nizozemského průmyslu, kde zastupujeme velké i velmi malé podniky. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za uspořádání tohoto summitu a Evropské komisi za vydání konzultačního dokumentu. A my jsme také na něj zareagovali. Neposkytnu vám informace o nizozemském systému, protože Peter Morkens o tom bude hovořit eh, následně. Ale má otázka týkající se konzultačního dokumentu. V dokumentu na několika místech jsou uvedena procenta a uvedu tři stručné příklady. Je zde například uvedeno, že 40 maloobchodníků eh, neví o ADR. Druhý příklad. V odstavci 20 velmi nízké procento využívá ADR. A odstavec 28, kde je uvedeno, že 62 pro, pouze 62 ADR je, je přístupnost zahraničním spotřebitelům. Jak vlastně jsme dospěli k těmto procentům? Protože 62 nebo 40, to může být eh, pozitivní, ale také negativní číslo. Jak, jaké jsou to ukazatele? Muž, v průmyslu jsme zvyklí se stanovit realistické cíle a k ním směřujeme. Tedy jak vlastně jsou stanoveny tyto realistické ukazatele v tomto směru? Děkuji. Jsem rád, že začínáte klást obtížné otázky. A mm, jedno zájemce o slovo. Nemusím volat podle čísla, protože se dobře známe. Děkuji Benediktu Tverešpídovi, který zabývá se touto problematikou v EHSV a jsme velmi rádi, že zde mezi námi. A váš výbor také připraví zprávu na toto téma a jsem rád, že vám mohu dát slovo. Děkuji mnohokrát. My jsem Benedikt Fidespiel, nehovořím za EHSV, pan Pegadolus tak učení následně, ale já hovořím za Dánskou radu spotřebitelů. A chtěla bych nejdříve říci díky DG Sanko za to, že se pustila do tohoto významného tématu, které je velmi zajímavé a je důležité poskytnout eh, na jednotném trhu důvěru spotřebitelům, protože nedostatek eh, správného řešení stížností byl velkým nedostatkem pro správné využití trhu, ale chtěla bych říci, že ADR znamená mnoho věcí a tady posuzujeme ADR, jako by to byla jenom jedna věc, ale existuje mnoho různých systémů protože vlastně ADR je vše, co se nedostane k soudu. A existují některé systémy ADR, které vlastně ani nestojí za to, aby o nich eh, spotřebitel věděl. Ale jde o to, že možná jediné, některé systémy fungují pouze v některých zemích. A pokud je o základní orientaci, já jsem, se zabýval, já jsem pracovala i ve východoevropských zemích a slyšel jsem, že úřady tvrdí, že se nemusí držet pokynů komise, protože jsou to pouze nezávazné pokyny a já bych chtěla a proto tedy by EU měla dělat něco příst, závaznějšího než pouhé pokyny. Přicházím ze země, kde máme velmi dobře fungující systém ADR, pokud je o řešení stížností a funguje to 35 let. A tyto systémy jsou částečně státní a pokrývají vlastně každou oblast, kterou se dokážete představit v oblasti reklamací a stížností. Ale Dánská spotřebitelská rada vytvořila systém ve všech, se všemi příslušnými institucemi, hotely, obchody, telekomunikačními společnostmi, vše, co si dokážete představit, funguje to dobře a máme na jedné straně zástupce spotřebitelů a uprostřed soudce a na druhé straně zástupce podnikatelů. A spotřebitelé věří tomuto systému. Já bych, já bych vás požádal, abyste se zabývali stávajícími fungujícími systémy, které dávají plnou důvěru spotřebitelům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Benedikt. To je naprosto užitečná poznámka. Těšíme se na dánské předsednictví po polském předsednictví a komise nám asi zašle další náměty, které by mohly být eh, jádrem úkolů pro dánské předsednictví. A nyní si ověřím, zda nikdo další nechce promluvit, protože nyní bych vyzval naše hosty pokud, a další dva zájemci o slovo. Takže dva, dvě stručná vyjádření. Ano, ta dáma vzadu. Zastupuje CCU, to je Konfederace spotřebitelů ve Španělsku. Proč chci vystoupit? Jak již bylo řečeno, je zde několik systémů, které zdá se fungují a jiné zase mají systémy. Máme ve Španělsku velice starý systém, který funguje částečně důvod, protože je povinný, to je úžasné. Rozhodnutí jsou povinná a pokud je nevemou v potaz, tak daná strana může být pohnána před soud. Hmm, ovšem, na druhé straně je to dobrovolný systém, není to povinný systém, to znamená, že společnosti se do toho často nechtějí zapojit. Každý systém prostě to je další stránka, musí být dostatečně financován. Ovšem podle mého názoru musí být povinný. Jak již bylo řečeno, některé systémy, které máme například ve Španělsku pro pojišťovnictví a banky, nefungují, protože mediátor je součástí samotného systému. Já tomu prostě nemůžu poté hovořit mediace, když teda ten mediační orgán je součástí celého systému. Děkujeme. Já se omlouvám, říká pan předseda, protože hm, jsem vás tu sluníčku neviděl. Ještě myslím jedna paní tam chtěla, aby už budete posledním řečníkem u tohoto prvního kola. Jsem Brita Kokerman a vedu Švédskou národní radu pro řešení spotřebitelských stížností a jelikož máme tlumočníky k dispozici, budu hovořit rodným jazykem. Děkuji. Děkuji ještě jednou. Ve Švédsku máme rovněž systém který byl vytvořen už před nějakým časem. Máme 21 eh, soudců, já k ním patřím, jsme tedy rozhodčími, pracujeme v tomto systému. Více než 10 tisíc případů je řešeno ročně. Je velice zajímavé tady si vyslechnout eh, informace o tom, jak fungují systémy v jiných zemích. Vypadá to, že jsou tady velké rozdíly v různých eh, zemích pan Frison a paní Pompej hovořili o tom, že je důležité zde zajistit také důvěrnost. To zatím u nás neexistuje. My máme pouze ustanovení ve ústavě a e, tato řízení u nás probíhají vlastně veřejně. Také jsem zde e, slyšela, že mnoho podniků nepoužívá tyto systémy. U nás je to tak, že ve Švédsku je to spotřebitel, který rozhodne, eh, zda eh, přistoupí k tomuto smírčímu řízení nebo se obrátí na soudy. My máme hromadné žaloby již celou řadu let ve Švédsku. A tento systém až do posud používal takzvaný ombudsman u nás. Minulý eh, pondělí byla řešena eh, kolektivní eh, žaloba, kde se jednalo o poplacích, které byly stanoveny v dané smlouvě. Je nutné zpětně proplatit některé nedoplatky spotřebitelům. Děkuji. Říká pan předseda a zároveň za to, že ombudsman je vlastně švédským termínem, který využíváme v jiných zemích, samozřejmě z různých důvodů. A nyní poprosíme Moniko Jens, Francisa Perez a paní Pompej, zda by chtěli reagovat na ty připomínky, které zde zazněly z pléna a paní, pan ministr by se určitě rovněž chtěl ujat slova, Jackie možná rovněž, Evelyn, několika slovy, čili máme tak asi čtvrt hodinky do přestávky. Já si myslím, že by to mohla být velice zajímavá čtvrt hodinka, čili Monik, máš slovo jako první. Velice stručně, pane předsedo, děkuji k té poslední poznámce. Ombudsman, ano, to má velice um, významný signifikanci v tom skandinávském modelu, ovšem využívá se různým systémem v jiných evropských zemích, čili je to opravdu důležité. Ta denominace je velice důležitá, v každé zemi je to spojeno s určitými konkrétními pravomocemi v rámci systému nebo mechanismu ADR. Ráda bych zdůraznila to, že několikrát již bylo zmíněno, potřeba doplňkového přístupu, to znamená určitá matice náprav, nápravných opatření. Musíme tudíž uplatnit různé kroky v různých oblastech, mimo soudní, soudní vypořádání sporu, tak abychom zlepšili situaci na trhu pro spotřebitele, kteří se odstnou v situaci takového sporu. Těším se na výsledky, na analýzu komise, pokud jde o veřejnou konzultaci a rovněž na návrhy. My se opravdu těšíme, eh, řekla bych téměř netrpělivě na tyto výsledky a nápady. Děkujeme, pane Frizone. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi opět eh, udal, podal slovo. Já bych chtěl zareagovat na dva body eh, v diskuzi, která započala. První bod se týká lepší, pokud možno, znalosti systému ADR ze strany veřejnosti. Já si myslím, že v tomto smyslu mm, eh, vlastně se jedná o odpovědnost nás všech, ať se jedná o profesionální pracovníky nebo o veřejné orgány anebo asociace spotřebitelů. Rozšíření a lepší šíření povědomí a vytváření těchto systémů tam, kde neexistují, to vše samozřejmě se musí opírat o silnou politickou vůli, které můžeme eh, přispět jak na úrovni EU, tak na národní úrovni. A jako důkaz bych řekl, že v některých zemích, a budu hovořit o francouzské zkušenosti v tomto smyslu, některých zemích existují povinnosti, které byly stanoveny a které, se, mm, které nutí profesionální pracovníky, aby informovali, jak na úrovni pojistek, tak například z hlediska výpisu z účtu informovat o existenci systému ADR v případě sporu. To je dosti jednoduché jako prostředek, který se dá uplatnit. Samozřejmě to není postačující, ale v každém případě je to už velký krok vpřed. Takže tady je kolektivní odpovědnost a já bych chtěl apelovat na smysl pro odpovědnost nás všech, aby tady nedošlo k nějakému váhání a abychom maximálně všemi možnými prostředky rozvíjeli eh, tuto cestu, která povede k tomu, že se rozšíří všeobecně tyto systémy ADR. Děkujeme. Um, a nyní paní Pompeji. Co se týče systému důvěrnosti, o tom se hovořilo v posledním vystoupení, to je skutečně důležité téma, mm, zvláště pro podniky. Je to záruka pro podniky v tom smyslu, že budou více pobízeny, aby používali tyto systémy ADR. E, důvěrnost je může vést k tomu, že budou jaksi řešit problémy rychleji tímto smírčím způsobem, aniž by byla poškozena jejich značka, takže uh, udržování důvěrných informací to je velice důležitý aspekt. A ještě bych se chtěla zmínit k další otázce. Proč podniky nepoužívají ADR? Nepoužívají je prostě, protože je neznají. Alespoň takto my vnímáme tyto věci. Oni neznají tento systém. Takže je nutné investovat do skutečné kultury. Nejenom zdůrazňovat povinný charakter, ale potřebujeme komunikační prostředky této oblasti. To je teda další zkušenost, kterou jsme udělali v našich obchodních komorách. My jsme se zaměřili na komunikaci a na to, abychom umožnili našim podnikům pochopit, co je mediace, jaké výhody představuje jaké informace najdou v obchodních komorách, co je funkce mediátora a tak dále. To je prostě nezbytné stádium, které je nutné absolvovat. Pak jsou tady združení spotřebitelů. O tom hovořil již kolega, který se zabývá eh, komunikací. To je důležitá zkušenost v Itálii, ale je to také důležité i pro Evropu. V každém případě v naší zemi Mm, se nám podařilo jak si prosadit tuto myšlenku mediace a já myslím, že bychom měli zdůrazňovat tuto zkušenost. Uh, a než se obrátíme na pana ministra, Evelyn, možná ještě několik slov. Ty jsi vlastně moderovala celou tuto část. Já bych ráda poděkovala všem za mm, zúčastnění za příspěvky, opravdu kvalitní příspěvky, zkušenosti z jednotlivých členských států. Vidíme, že je zde opravdu různorodá situace v jednotlivých členských státech pokud jde o kvalitu, různé systémy, jak to funguje, systémy opět různorodé. Všechny tyto systémy, ano, Máme zde informace, různé studie i na základě iniciativy na evropské úrovni. Známe výhody, nevýhody těchto systémů z jednotlivých členských států a to bychom mohli využít jako krok do budoucna. Je důležité, aby ta pružnost byla zachována. To je rovněž, to, o tom jsme se zde rovněž zmínili několikrát. Dále jsou zde věci, o kterých se zmiňovali skoro všichni, nedostatek povědomí, citlivé záležitosti. Dále je to důvěry, důvěrnost ehm, ve Švédsku například ta možnost pranířování těch, kteří neplní, funguje docela dobře, tak aby podniky opravdu eh, plnili rozhodnutí orgánu ADR. Ovšem ze všech těchto příspěvků zdá se vyplynulo následující. Je zde potřeba konkrétních kroků na evropské úrovni, proto se těším na tu naši další seanci, která nás čeká za chvíli. Jackie Miner nám bude moderovat tu další část, takže ona samozřejmě nám může k tomu říct si něco v průběhu té další sekce. A nyní bych poprosil o závěrečné slovo této první části našeho jednání. Poprosíme pana ministra, máte slovo. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval za příležitost poslechnout si mm, tuto celou škálu informací o různých mechanismech ADR, to je opravdu úžasné. Proto si myslím, že je důležité vytvořit příjemné podmínky, příjemný rámec, to, o tom se se zmínil i v úvodním slovu. Poslouchal jsem pečlivě poznámky, připomínky, otázky a myslím si, že to opravdu, jak se potom voláme po vytvoření těchto příjemných um, podmínek, které by zjednodušovaly využití mechanismu ADR. Dovolte dva body, které podle mého názoru jsou zásadní. Jednak je to zvyšování povědomí o mechanismech ADR. Mnoho účastníků diskuze si stěžovalo na tuto oblast. Měli bychom udělat víc, nejenom informovat naše občany o možnostech, které existují. Měli bychom využít um, systematičtější přístup. Vy jste se zmínil o té cestovní mapě, o tom označování, ovšem otázka zní jak. Druhá záležitost, velice důležitá, je zajistit kvalitu mechanismu ADR já jsem pozorně poslouchal tyto mm, informace o různých mechanismech ADR, to je důležité pro spotřebitele, ale rovněž pro obchodníky, pro poskytovatele těchto služeb, tak aby ADR mechanismy byly kvalitní mechanismy a to je odpovědnost, která leží na bedrech na evropské úrovni, čili opravdu by to měla být hodnota služeb za vynaložené peníze. ADR prostě stojí, mm, nese sebou určité náklady a pokud do toho vložíme finanční prostředky, tak samozřejmě poté očekáváme kvalitní službu. A poslední věta. Obrátil bych vaši pozornost já jsem ministrem za hospodářství, čili vidím to z obou stránek, nejenom spotřebitelé, ale i ze strany poskytovatelů služeb. a poskytovatelů těchto produktů. Prosím, aby jsme se podívali na obě strany mince. Dobré ADR mechanizmy by měly být um, kvalitní pro, nebo měly by přinášet výhody pro obě dvě strany. Ano, slyším správně, že se zaměřujete na mm, ochranu spotřebitele, to je v pořádku, všem zároveň bych vás rád poprosil, abyste věnovali pozornost oběma stránkám protože kvalitní ADR je, by mohlo přinést výhody oběma stranám a právě tímto způsobem by ten rámec měl fungovat. Děkujeme, dámy a pánové. Já si myslím, říká pan předseda, že to byla opravdu nesmírně zajímavá, bohatá první část našeho setkání. Děkuji všem, děkuji především těm, kteří se aktivně zúčastnili naší rozpravy. Nyní nás čeká přestávka na kávu a zároveň John Dali, který a zároveň generální ředitel pro zdraví a spotřebitelé poskytli ovocné občerstvení, tak aby my obvykle nemýváme takovou přestávku na kafe, čili toto je opravdu výjimečná příležitost. Prosím, abyste to využili, abyste se osvěžili, abychom byli připraveni na tu další část, kterou povede paní Meiner. A rád bych poděkoval potleskem všem našim řečníkům. Děkuji. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Um, and I'm pleased you enjoyed the fruit. Děkuji vám, dámy a pánové, za to, že jste zde včas a samozřejmě ještě nám zůstalo několik pomerančů, několik jablek, takže až budete odcházet, tak si můžete ně ještě vzít na cestu. A nyní bych poprosil v rámci té další části našeho setkání Jacqueline Miner, která bude moderátorkou této části. Já už jsem se o tom zmínil, že je ředitelkou v rámci DG Sanko za spotřebitelské záležitosti a rovnou jí dávám slovo i kladívko a budeme se dívat samozřejmě na časomíru. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych sama osobně poděkovala Evropskému parlamentu za zorganizování tohoto samitu a i vám všem. My jsme opravdu nesmírně, nesmírně nás potěšila reakce. Reakce dneska odpoledne, reakce na tu veřejnou konzultaci. My jsme obdrželi asi 200 odpovědí a bylo mi řečeno, že opravdu každý den se to zvojnásobuje, čili my zítra očekáme, že budeme 400 reakcí. Nevím, zda tomu tak bude, ovšem opravdu víme, že jsou na cestě další. Eh, připomínky. Naše druhá část dnešního samitu by se měla podívat do budoucna, jak to bude vypadat z eh, ADR do budoucna, zatímco ta první část dnešního jednání mm, tak si nastínila celou tu situaci, mm, diskuzi. Evelyn už se o tom jasně zmínila ve svém závěrečném slovu. Jedna věc, která je velice zajímavá, která vyplynula z těch eh, prezentací, je ta různorodost, obrovská různorodost v evropských zemích ohledně řešení ADR, které jsou k dispozici, způsob fungování, způsob, jakým na to nahlíží spotřebitelé i podniky a jedna z zásadních výzev, která vás čeká v tom postupu práce v tomto ohledu, je snaha zajistit to, co je kvalitní, to, co je pozitivní, to, co již funguje pokud to eh, je funkční, tak prosím to neopravujte, ne, ne, ne, neměňte, protože to, co nám funguje dobře, tak bychom, v tom bychom chtěli pokračovat. Souhlasím s některými z vás, kteří řekli, že i přesto mm, zde vidíme určité základní principy, kritéria, která by měla být splněna mm, jakýmkoliv systémem ADR a měli bychom se na ty, tato kritéria společně podívat. Jistě je zde mnoho obtížných otázek, která mus, které musíme řešit. Mnoho z nich vyplynulo z předchozí debaty. Je to, ať už je to otázka toho, zda mm, příslušnost k danému mechanismu by měla být dobrovolná, nebo naopak aplikace by měla být povinná. Zda rozhodnutí, které tato systémy poskytují, jsou závazné pro strany sporu, jakým způsobem zvýšíme povědomí nejenom na straně spotřebitele, ale i na straně obchodníku a zároveň, jaké jsou konkrétní problémy, které by mohly vyvstat v přeshraničním kontaktu. Jazyk, to je jeden potenciální problém, ovšem je zde několik jiných problémů, především právě v tomto přeshraničním kontextu. A jedna z otázek, kterou jsme si položili a která, kterou si klademe a která zatím z té diskuze nevyplynula, jsou konkrétní prvky spojené s onlineovým řešením možných sporů, ty bychom rovněž měli zvážit. Toto no, jsou otázky, ke kterým doufám obdržíme v následující hodince a půl nějaké odpovědi, nápady. Mám zde mnoho velice významných řečníků, kteří vystoupí se svou prezentací. Ráda bych začala tím, že se obrátím na Sandru Kaliete, na europoslankyni a členku výboru IMKO, která byla spravodajkou nesmírně důležitého stanoviska, o kterém se hlasovalo dneska dopoledne ohledně zprávy a řízení na společném trhu, ve kterém se veliká pozornost věnovala ADR. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, milí účastníci dnešní konference. Náš výbor dneska přijal tři zprávy, které se dotýkají jedno, aktu pro jednotný trh a já jsem měla tu čest věnovat se mm, řízení zprávy a partnerství na jednotném trhu. Diskuse byly kvalitní, týkaly se návrhů komise a jedna z prioritních aktivit byla plně podpořena všemi politickými frakcemi. Hovořím zde o alternativním řešení sporů. To je nyní mezi pěti hlavními prioritami aktivit na um, v oblasti zprávy a řízení jednotného trhu. My se těšíme na legislativní návrh ze strany komise k ADR. Těšíme se, že to předloží letošní, v letošním roce a trváme na velice rychlém přijetí potom tohoto návrhu. Je zde několik aspektů evropských, evropských ADR, které bych ráda zdůraznila. Podle našeho názoru zajištění rychlého, efektivního eh, přístupu k stabilnímu mimosoudnímu vypořádání sporů, které je levné, by mělo být zajištěno jednak pro spotřebitele a zároveň pro podniky, pro podnikatelskou sféru. Proč pro podnikatelskou sféru? Protože malé podniky, především malé podniky, velice často čelí podobné situaci vůči velkým dodavatelům služeb či zboží, podobné situaci, jako je tomu u individuálních spotřebitelů. Proto lepší evropský rámec by měl být k dispozici nejen pro spotřebitele, ale i pro malé podniky. Náš výbor se domnívá, že komplexní celoevropský rámec ADR by měl zahrnovat národní i přeshraniční spory, jak už jste se o tom zmínila, paní předsedkyně. Takový rámec by měl zohledňovat rostoucí um, segment onlineových nákupů a je jasné, že dostupnost ADR řešení by měla být lepším způsobem um, informována, poskytována. Myslím si, že bychom měli udělat vše pro to, aby, aby podniky informovaly spotřebitel v případě, že tento podnik nebo obchodník je součástí ADR mechanismu i v případě, že není součástí tohoto mechanismu. Jedním ze způsobů, jak informovat o možnosti ADR, je onlineový způsob, například celoevropské onlineové databáze, ve kterých si může každý spotřebitel ověřit, zda daný podnik je součástí či není součástí ADR mechanismu, o jaký mechanismus se jedná a jaká jsou konkrétní pravidla tohoto mechanismu. Čili my se těšíme na návrh Evropské komise ohledně ADR mechanismu i na rychlé přijetí tohoto mechanismu eh, ze strany Evropského parlamentu. Děkuji za slovo. Děkujeme. Děkujeme za stručnost vašeho příspěvku a zároveň za to, že jste pokryla tolik aspektů. A dalším řečníkem je pan Loik Arno, který je generálním ředitelem pro veřejné záležitosti a udržitelný eh, rozvoj spotřebitelské záležitosti skupiny L'Oréal se sídlem v Paříži. Pan Arno se aktivně zapojil do práce MEDEFu, což je francouzské združení podnikatelů. A zaví, to znamená především v oblasti alternativních řešení sporů, mediace, jak tomu eh, často hovoříme, a řekne nám něco o francouzských zkušenostech a i o tom, jak se francouzské podniky zapojily do fungování tohoto systému ve Francii. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Toto je záležitost, kterou MEDEV považuje za velice důležitou. Mm, my rád bych řekl, že nejlepší způsob, jak přesvědčit spotřebitele a i dodavatele o tom, aby se aby využívali mediaci v případě, že nejsou schopni nalézt řešení, je především v publikování těch výhod mediace v informovanosti o těchto výhodách. Já se nebudu zde opakovat to, co bylo řečeno v předchozím panelu, ovšem několik slov by to zasloužil. Rychlost, rychlost tohoto systému řešení. Dva měsíce, na rozdíl od, řekněme, měsí, let soudního sporu, téměř žádné náklady pro spotřebitele důvěryhodnost celého procesu, důvěrnost informací v rámci celkového jednání. Je zde neut- neutrální třetí strana, nezávislá strana, která umožňuje to, aby obě dvě strany měly přístup ke stejným právním i technickým informacím. Ve Francii je máme asi tak 70 až 90 úspěšnost těchto mediačních řešení sporů. Často se o tom sice nezmíníme, ovšem mediační proces poskytuje takové mm, spravedlivé řešení, které má pozitivní dopad na spotřebitele, zatímco právní postupy by, řekněme, měly spíše negativní dopad. Pokud je o dodavatele, mediační proces umožňuje ochranu těchto obchodních vztahů zároveň a v neposlední řadě je to svoboda volby. Mediační proces umožňuje spotřebiteli stáhnout se z tohoto procesu v jakémkoliv okamžiku a obrátit se na soud v případě, že si myslí, že to je lepší postup. Mediace nenahrazuje uh, soud. V podstatě se snaží o to, aby jsme se nemuseli na soud obrátit a to je důvod, to je veliký rozdíl proč v, v rámci MEDEV se snažíme budovat ADR mechanismus? Protože si myslíme, že podniky, spotřebitelé mají konvergenční zájmy eh, na tomto poli. My se snažíme zvyšovat eh, důvěru v podniky, budujeme důvěryhodnost eh, spotřeb, důvěru na straně spotřebitela, to je důležité pro konkurenceschopnost. Co děláme v rámci MEDEV, MEDEVu, abychom využívali ADR? Jaká je cesta vpřed? Zaměřili jsme naši pozornost na tři iniciativy. První. Snažíme se zlepšit informovanost profesionálů i spotřebitelů o existenci těchto systémů. Dvě. Chceme poskytnout záruky ohledně kvality takové mediace pro spotřebitele. A třetí oblast. Snažíme se o rozšíření geografického i sektorového poskytnutí mediace. Několik příkladů dovolte. Konkrétních příkladů pokud jde o lepší informovanost profesionálů spotřebitelů, myslíme si, že všechny zúčastněné strany mají určitou roli nebo hrají určitou roli. Pokud jde o profesionální pracovníky, MEDEV v květnu 2009 publikoval pro mm, industriální organizace, podniky, eh, takovou příručku ohledně konceptů v oblasti mediace, eh, vytvoření nebo využívání těchto mimosoudních eh, řešení sporů. Zde máme fórum, kterého si zúčastňují mediátoři, kde si můžou vyměňovat osvědčenou praxi, informace a tím se snaží zlepšit stávající mechanismus. V roce 2010 MEDEV přišel s takovým interním portálem, který se věnuje stávajícímu vývoji v této oblasti a který kromě jiných věcí poskytuje informace o mediačním postupu. Vládní orgány podle našeho názoru by měly rovněž hrát roli, ať už na národní nebo na evropské úrovni. Ve Francii Národní rada pro spotřebitele přijala v, v, v březnu 2007 jednomyslným rozhodnutím svojich spotřebitelských a profesních orgánech stanoviska, které se dotýkají mediačního procesu a ADR. A francouzská vláda v říjnu 2010 vytvořila takovou mediační komisi či výbor, která začala, který začal fungovat v lednu 2011. Dále máme síť spotřebitelských center, Finest rovněž považujeme za velice důležitý při poskytování informací pro spotřebitele. zároveň si myslíme, že je důležité zlepšit proceduru notifikace eh, těchto mediační, ohledně těchto mediačních uh, postupů a rovněž, aby Evropská komise využívala veškerých dostupných kvalitních informací v tomto ohledu. Větší záruky pro spotřebitele jsou důležité. V tomto ohledu jsme přijali zásady efektivního a nezávislého mediačního procesu, které jsou založeny na rozhodnutích Národní rady pro spotřebitele z roku 2007. Pokud jde o nestrannost, to je velice důležitá oblast. Myslíme si, že bychom neměli směšovat nezávislost s nepodjatostí, protože to znamená, tady to v podstatě znamená určitou nezávislost myšlení, to je velice důležité, protože mediátor musí informovat přímo ředitele, musí mít k dispozici rozpočet, prostředky pro mediaci. A musí reportovat, musí informovat ohledně jakýkoliv konfliktu zájmu či e, nesrovnalosti. V září 2010 jsme to publiko, jsme to MEDEV e, zveřejnil, ty, tato pravidla. Pokud je o rozšíření nabídky, ještě velice stručně zde o sektoru, odvětví ve Francii, které již jsou po které již využívají eh, tento proces, elektro, eh, ele, eh, po, poštovní služby, energetická oblast, doprava, bankovnictví, pojišťovnictví. A v nedávné době zavádíme tyto procesy i v, mm, v dodávkách vody, energetiky, o tom jsem se zmínil, výstavby mm, a i v rámci franchise, čili Celý tento systém chceme skompletovat i prostřednictvím geografické teritoriální sítě, tak abychom pokryli opravdu různorodé případy, například malé a středně velké podniky, které v konkrétních eh, regionech například takový přístup k tomuto systému zatím neměli. Děkujeme. Děkuji. Myslím, že ta poslední věc, kterou jste řekl, je velmi důležitá. Způsoby, jak eh, Medev se snažil upozornit spotřebitele obchodníky na systémy ADR. Ale je to také novinka. Ta myšlenka systému, který je založen na určitých územích a kde Týká se to zejména odvětví, kde neexistují celoodvětvové systémy ADR. A je to velký rozdíl mezi těmi sektory, kde vlastně fungují velké podniky v oblasti energetiky, v oblasti dopravy, kde působí tedy velcí hráči, kteří jsou regulováni intenzivně a například maloobchod, kde je celá řada malých a středních podniků a kde je regulace mnohem mírnější. A ADR převládá v první oblasti a není tak rozšířený v té druhé. A to je věc, kterou bychom asi měli řešit. Naším dalším řečníkem je poslanec Evropského parlamentu, je to místo předseda výboru Jury, pan Rafale Baldassare. Děkuji, mm, paní předsedkyně. Výhody mimosoudního řešení sporů jsou eh, početné. Tyto systémy mají pozitivní dopad z hlediska snižování objemu sporů. A eh, víte, že tyto spory jsou čím dál početnější. Myslím si, že je to rychlé řešení a jsou sníženy náklady. Přesto všechno ještě neznáme příliš dobře existenci těchto systémů a proto je nutné, aby především spotřebitelé se s tím seznámili. Někdy nevyužijí svoje práva, protože neznají tento systém. Takže především musíme rozšířit povědomí o těchto nástrojích ADR z hlediska podniků a spotřebitelů. A za tímto účelem Združení spotřebitelů a také zaměstnavatele mohou zásadně přispět k šíření tohoto povědomí, co se týče spotřebitelů. Například eh, Evropská síť spotřebitelů může být využita jako platforma pro šíření správných postupů. Tato síť může fungovat jako databanka a může umožňovat eh, šíření těchto informací, tak aby spotřebitelé mohli používat ADR, může fungovat jako filtr, to znamená odstraňovat zvláště jazykové překážky z hlediska tohoto řízení. Význam informace je velmi eh, důležitý. Eh, účinnost eh, systému ADR souvisí také s fungováním soudního řízení. Pouze účinné soudní řízení může zajistit vyřešení sporů, ale v rozumné lhůtě. Mediace mimo soudní umožňuje vyřešit toto mimo soudně a dále také umožňuje zkrátit ty dlouhé lhuty u soudního řízení. Pouze dobře vyškolení rozhodčí a mediátoři mohou zaručit úspěšnost tohoto řízení. Je důležité také stanovat, stanovit eh, přísná kritéria pro vyškolení a odpovědnosti. Musíme mít také veřejnou eh, kontrolu nad eh, těmito službami mediace. Vedle zlepšení soudního systému je nutné podporovat také právo osob na mimo soudní řízení a musíme se pokusit, aby lidé ve větší míře používali eh, toto alternativní řešení. Eh, během soudního řízení může také soudce posoudit, zda eh, došlo nebo nedošlo k mimo soudní mediaci. A to je prvek, který může být začleněn také do zajišťování důkazů během soudního řízení. Pokud je ADR zasazen do konzistentního soudního systému, může tento systém představovat doplňující eh, řešení z hlediska mm, proplácení v případě kolektivního odškodnění. Zvláště u těch států, které nedávno zahájily politickou diskuzi ohledně významu tohoto řešení v případě kolektivních eh, žalob. Existuje kolektivní řízení, kde eh, funguje třetí strana, ale je možné také uvažovat o mm, smírčím řízení dohodou. Existuje také paritní eh, model řešení sporů. I to může být akceptovatelné řešení, aniž by došlo tedy k působení třetí strany. Paritní konciliace se opírá o dohodu, to je to, čemu říkáme protokol, mezi Združením eh, spotřebitelů a podnikem, je to protokol, v kterém se podniky zavazují, že postoupí toto řešení příslušnému výboru. To může být výhodné pro obě strany. Paritní systém z hlediska podniků umožňuje efektivní a výhodné řešení vysokého počtu sporů, které mohou mít sériovou povahu. Navíc tento systém poskytuje další možnost pro ochranu spotřebitelů spotřebitelé mm, mohou být takto chráněni v rámci združení eh, a komise združení. Eh, a v tom případě tato komise sehrává významnou roli a nikoli tedy podřadnou roli, pokud se jedná o velké podniky. A v neposlední eh, řadě systémy pro řešení ADR sehrávají zásadní roli z hlediska rozvoje elektronického obchodování. My jsme si vědomi toho, že rozvoj elektronického obchodu je zatím velmi nízký, pouze 7 v případě přeshraničního obchodování. Rozvoj elektronického obchodu musí získat vyšší stupeň důvěry ze strany spotřebitelů, hlavně co se týče efektivity eh, výkonu svých práv. Tím, že se urychlí eh, tento typ eh, řízení, řešení sporů, mezi nákupčím a prodejcem umožní rychleji uzavírat smlouvy a také mm, výhodně dokončit tyto transakce. Je dobré mít tuto síť, která by řešila problémy také online. Tím by spotřebitel se mohl obrátit na podnik, aniž by musel cestovat a mohl by využívat výhod systému ADR. Systémy by se měly tedy doplňovat. ADR by mělo doplňovat další opatření, mm, kterými se zabýváme momentálně v Evropském parlamentu. Došlo by k vyšší ochraně spotřebitelů a také k právní záruce e, z hlediska transakcí. Platí tady také směrnice e, ochrany spotřebitelů a také je tady e, možnost takzvaného kolektivního využití z hlediska smluv. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Řekl jste řadu zajímavých věcí, zmíním několik bodů. Za prvé vztah mezi ADR a soudním řízením. Je to souvislost, o které hovořili další řečníci, kolektivní žaloby a ADR. A dopad ADR na promlčecí lhůty. Vlastně zastaví se doba nutná pro promlčení, když běží eh, mimosoudní alternativní řešení sporu. A tak to mohu vlastně skvěle přejít eh, k dalšímu řečníkovi, Peter Fock Knudsen, ředitel eh, dánského Evropského spotřebitelského centra, které je financováno komisí a členským státem a jehož úloha je zajistit podporu spotřebitelů v přezraničních sporech, pomoci tedy spotřebitelům, když nastane problém v takové transakci a věřím, že se zmíní o otázkách, které souvisejí s řešením přezraničních sporů. Prosím. Děkuji mnohokrát přicházím z ECC, mám samozřejmě zvláštní zájem na přezraničních sporech, když hovoříme o rozvoji ADR. A je asi správné říci, že naše síť má dobré zkušenosti s řešením přezraničních spojí. V roce 2010 jsme obdrželi 32 tisíc eh, stížností a 60% souvisely s elektronickým obchodováním. Řada stížností byla řešena v, ECC, ale v 13 tisících případech ECC v zemi spotřebitele požádala ECC v zemi obchodníka při pomo- pomoci jeho řešení případu a v polovině případu se jednalo o elektronické obchodování. Většina stížností se týkají zásadních otázek, 30% se týká problémů se samotným výrobkem výrobek eh, ne, neodpovídá objednávce nebo je poruch, představuje určité, určitou závadu. Nedodání je také dalším problémem. Zaplatil jste za výrobek eh, kreditní kartou nebo bankovním převodem a nic jste nedostal. A to představuje problémy pro spotřebitele, anebo zakoupíte si koncert, ne lístek na koncert v jiné zemi, zaplatíte za lístek na koncert, koupíte si letenku, objednáte si hotel, zamluvíte si hotel a vlastně lístek na koncert nikdy nedostanete. Takže nejenže že nedostanete to, za co jste zaplatil, ale vynaložil jste další náklady a ty náklady vám zřejmě nikdo nevrátí. Naštěstí v ECC jsme schopni řešit celou řadu těchto stížností Polovina případů, a to je pozitivní, my nemáme žádné vymáhací pravomoci, ale je tu polovina případů, které nemůžeme vyřešit eh, z nedostatku eh, účasti, z nedostatku účasti samotných obchodníků. A pokud je o další polovinu stížností, spotřebitelé v zásadě jsou vydáni na pospas a nemají zastání. A pokud komise hovoří o vyplnění mezer v oblasti ADR s tím, že ty mezery právě představují ta místa, kde ADR neexistuje, když se eh, dotkneme přezraničních sporů, tak eh, tam ta mezera představuje asi 95%. Pouze 5% stížností v rámci sítě ECC může být předána stávajícímu systému ADR Prostě proto, že v této oblasti systémy ADR neexistují, takže ta mezera je skutečně obrovská. Když se podíváme na dvě země, na které si nejvíce stěžují obchod, eh, spotřebitelé Německo a Spojené království, a proč kolegové byli schopni převést pouze 40 případů na ADR v roce 2007 až 2008 dohromady. A to není 40%, ale pouze 40 jednotlivých případů za dva roky. Takže tady skutečně zaje obrovská mezera. A spotřebitelé mají zkušenost, když nikdo není schopen řešit jejich případ, tak o tom informují své přátelé a rodinu a to má velký význam v přeshraničních sporech. Pokud elektronické obchodování má učinit jednotný trh realitou pro spotřebitele, tak právě to je oblast, kde bychom měli začít s prosazováním přezraničních ADR. A i to by mělo být elektronicky založeno. Celá řada věcí musí být za v úvahu. Jazyk, země, kde je možné podat určitou eh, stížnost, volba příslušného vnitrostátního práva a možnost vytvořit společnou ADR pro určitý typ stížností a Vznikla také pracovní skupina, která se týká nejen evropské, ale celosvětové ADR. A konečně tu iniciativa eh, veřejných a soukromých organizací. Takže celá řada věcí běží v této oblasti, ale kdybychom měli ADR pro přezraniční spory, evidentní výhodou by bylo, že to dá spotřebitelům skutečnou možnost vyřešit své stížnosti možnost, která dnes neexistuje. A byli bychom schopni sdělit 50-60% spotřebitelů, kteří zatím nevyužili možnost eh, nakupovat eh, přes internet, jak by mohli postupovat v případě problému. Tedy mohli bychom vysvětlit, že se mají na koho obrátit v případě problému. A přesto řada spotřebitelů by se nemuseli eh, spokojit s tím, co jim obchodník nabízí ze své dobré vůle, ale spotřebitelé by skutečně získali to, na co mají nárok podle příslušných pravidel Evropské unie v této oblasti, protože možnost řešit přezraniční spory pro spotřebitele v rámci ADR by mělo velký význam pro obecnou ochranu spotřebitelů a ochranu celého oboru elektronického obchodování protože bez této možnosti vynucovat eh, pravidla, ta pravidla nemají velkou cenu. A konečná poznámka je třeba zajistit povinnou účast pro obchodníky. Minimálně to zařídit tak, aby bylo možné, aby eh, systémy ADL řešily spory bez ohledu na to, zda obchodník chce či nechce se na něm podílet protože dobrovolnost nic nevyřeší. Za šest let v síti ECC jsem nikdy neslyšel o obchodníku, který by dobrovolně eh, se zúčastnil řízení v rámci ADR. Dobrovolnost ADR znamená žádné ADR. Tedy pokud si odnesete jednu věc z mé prezentace, tak to je určitě ta, že v přezraničních sporech je třeba povinná účast obchodníků a to bude znamenat zásadní rozdíl pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji vám. Jsem si jistá, že si zapamatujeme více než jednu věc z vaší prezentace, protože to bylo velmi brilantní. A vzhledem k tomu, že naši řečníci mají to hodně na srdci a překračují řečnickou dobu pěti minut, tak přejdeme k, k Jurgenu Kreutzmanovi, poslanci Evropského parlamentu z výboru M- IMCO, který byl stínovým zpravodajem u, u zprávy pana Gero de Campos o jednotném trhu pro Evropany. Děkuji. Můžeme zde říkat velké eh, důležité informace. V rámci IMCO eh, byla pořízena studie, která byla eh, vlastně konána napříč všemi členskými státy. Bohužel ji zatím nemáme k dispozici, bude k dispozici až za dva měsíce. Jsem velice zvědav, jaké dopadne. Také komise už oznámila různé iniciativy ohledně e DA systému. Eh, I to, doufám, bude k užitku spotřebitele. Já bych eh, zde uvedl několik eh, podnětů a tím bych navázal na to, co tady již zaznělo, protože eh, hlavní téma je, jak bychom toto mohli rozvíjet dál. Je tady jeden kritický bod, který tady zazněl z hlediska těch takzvaných mediačních orgánů a že nejsou dostatečně známy. Já bych navrhl, že by v rámci smluv, ať už jsou online nebo písemně, že by už v těchto smlouvách bylo poukázáno na to, že existují tyto mediační orgány, že je možné je použít, že je možné je oslovit ve své mateřštině, mm, bylo by tam telefon, e-mail, adresa, poštovní adresa a pak by ten spotřebitel věděl, že pokud by tady byly sporné případy nebo stížnosti, věděl by, kam se může obrátit ve své řeči a ve své vlastní zemi. Musí se tím pádem ovšem vytvořit síť tak, aby se převedla tato stížnost například z Německa do Itálie nebo do jiných zemí. My chceme tyto záležitosti a bylo velice zajímavé, že v Evropě již vlastně existuje celá řada těchto mediačních orgánů, které výborně fungují, takže jsem zvědavý, co v tom smyslu udělá komise. Zda se tato místa budou využívat a udělá se z toho best practice, bude se to dále přejímat a rozvíjet jako osvědčený postup, nebo tady budou nové cesty. Druhý bod, to je rychlost tohoto řízení. Eh, samozřejmě nemá smysl, pokud to bude trvat dva a půl roku a, a spotřebitel bude muset eh, čekat, pak by neměl důvěru. My potřebujeme eh, rychlou mediaci, nezávislou mediaci, pakliže toto bude nabízeno v rámci smluv, tak to tam musí být také uvedeno. Ten spotřebitel musí mít důvěru v orgán, na který se obrací a musí vědět, že mu budou naslouchat a že jeho záležitost bude seriózně řešena. Teď je otázka, zda potřebujeme povinnou mediaci. Já jsem se dozvěděl, že v Itálii tomu tak již je. Možná, že komisař také nad tím přemýšlí. To by bylo samozřejmě velmi dobré. Nesmí tady vzniknout žádné náklady hm, na straně spotřebitele. Samozřejmě pak to budou používat. Není možné, aby tady byly náklady v případě nějaké reklamace, kde by ten spotřebitel věděl, že pokud nevyhraje, bude muset ještě platit nějaké náklady. Takže to musí být bezplatné. Musí to být přeshraniční, to už jsem řekl, protože e, jinak by to v případě online řízení nemohlo fungovat. Takže to jsou takové podněty, které mě napadly v rámci dnešní diskuze protože tady musíme ukázat cestu, jakou by se tedy eh, mohlo eh, dát toto ADR, které musí být efektivní, musí být také ve prospěch i výrobců, to řekl maďarský ministr, máme také malé a střední podniky a ty chceme povzbuzovat v tom, aby přeshraničně nabízeli svoje zboží a služby. A e, tyto podniky musí vědět, že pokud bude nějaké pochybné zboží nebo budou nějaké nedostatky, tak zde bude systém, e, který bude pevně stanoven. Takže musí vědět, že toto ADR je velice dobrou cestou pro důvěru spotřebitelů i výrobců. My bychom měli touto cestou na základě všech těch návrhů, které byly již učiněny protože jenom eh, za předpokladu vysoké akceptance, pokud eh, lidé budou vědět přesně, na koho se mají obrátit a budou vědět, že tam mají určitou šanci a že jejich partner bude skutečně řešit jejich záležitost, jenom za tohoto předpokladu budou tento nástroj používat. Děkuji. Um, Děkujeme. Jistě, já s tím souhlasím, s těmi poznámkami, které se týkají důvěry. Ano, jakmile se něco, řekněme, nepovede, nebo je tam něco závadného, tak aby se měli možnost to napravit. To znamená, tak aby lidé věděli, na koho se obrátit, když přistoupí k onlineovému nákupu přeshraničního typu. Vy, kteří jste se podívali na ten scoreboard, na tu tabulku, kterou jsme v nedávné době publikovali, vidíte, že tento onlineový obchod přeshraniční, ehm, to je záležitost, která zatím ještě není úplně rozšířená na národní úrovni, to je špatné. Ovšem dobré je, že jakmile lidé zkusí takový přeshraniční obchod a funguje to, tak získají větší důvěru a snaží se to opakovat. Čili to je velice důležitá ta důvěra, budování, ano, ta záchrana si je zásadní, pokud se něco nepovede, abyste se mohli na někoho obrátit. Zároveň pokud jde o zlepšení dostupnosti ADR mechanismu, Nemělo by to být pouze jako poslední instance, nebo aby se lidé obraceli čím dál tím více na ADR. My se snažíme o to, aby to řešení problému prostě bylo dostupnější, rychlejší, aby to bylo méně nákladné. A tím pádem zlepšujeme i stranu nabídky, čili ta dostupnost ADR mechanismu by posléze měla zlepšit i systém řešení stížnosti v rámci společnosti a to zároveň by mělo jaksi vylepšit tu um, prvotnou nabídku. Eh, to znamená, že ty podniky by byly vlastně první instanci, na kterou by se obrátili spotřebitelé, aby, věděli, aby měli informace dostatečně, mohli řešit nedostatky v rámci těchto, tohoto zboží nebo produktů a tak dále. To znamená, že i poté poskytuje tyto informace do celé této sítě. Asi 4% na základě našeho průzkumu, 4% evropského HDP v podstatě ztrácíme spotřebitelé tím trpí, nedochází k žádné nápravě, to znamená, že ty společnosti, které poskytují kvalitní služby, nejsou schopny těžit z této konkurenční výhody, kterou, které by se měly stěžit, protože, těšit, protože ti, kteří naopak poskytují nekvalitní služby, tak v podstatě ne, na ně není žádný dopad, žádné sankce a tak dále. Čili myslíme si, že je to důležité nejen pro spotřebitele, ale i pro podniky. A nyní to bude další řečník Peter Morken, který je ředitelem a já se omlouvám, já to nedokážu vyslovit. Hesi full komisi, to je eh, určitě určitý orgán zastřešující v Holandsku, který funguje, je to, jak víme, tak v Holandsku tento systém ADR je velice efektivní a myslím, že má připravenou PowerPointovou prezentaci, která eh, je součástí jeho vystoupení. comes. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? I was, I was going to just add that my friend and colleague Mrs. Já jsem jenom chtěl říct, že paní Royer Mojte, na, naše kolegyně, je zde mezi námi. Ona vlastně, ona vlastně řídí um, jednu oblast, která se dotýká rovněž ADR a možná bys, možná bys nám mohla pomoci, pokud jde o výslovnost tohoto slova. Ano, já jsem Reuten, moje příjmení je rovněž způsobuje často problémy a to je podobné i u tohoto slova eh, holandského, které v Holandsku ale funguje velice dobře, v holandštině je to, je to v pořádku. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. Ehm, ik wil u... Mnohokrát já budu tedy hovořit v nizozemštině a stručně vás seznámím s naším systémem. To znamená, seznámím vás s naší celkovou organizací a pak budu hovořit o jednotlivých funkcích našich smírčích komisí, budu hovořit o elektronickém řízení, dám vám také některá čísla na závěr ohledně naší zastřešující organizace. A naše zastřešující organizace čítá 50 směrčích nezávislých komisí, které se opírají o tři pilíře. První to jsou organizace spotřebitelů, Potom tyto organizace spotřebitelů si přejí, aby tato řízení byla jednoduchá, abychom měli jedno centrum, aby to bylo rychlé. Pak máme samozřejmě podnikatelské prostředí podniky, podniky přikládají velký význam stížnostem, reklamacím a pak máme vládu, která si eh, přeje vedle soudů mít jednoduché eh, řízení. Tento systém funguje na základě seberegulace, není tady nějaké omezení, podniky mm, se účastní dobrovolně tohoto systému. Čísla ukazují, že stížnosti se zvýšily v počtu a řízení mezi rokem 2005 a 2010 zaznamenalo nutnost vybudovat další dodatečné arbitrážní komise. To ukázalo na kvalitu tohoto smírničího řízení. Na další stránce vidíte našich 50 smírčích komisí. Máte tady seznam tedy jednotlivých orgánů. Vidíte, že je to velký počet. My prakticky pokrýváme veškerá odvětví průmyslu, kde dochází k transakci mezi spotřebiteli a podniky. Takže tady máme komunikace, to je významný sektor, pak tady máme šest komisí pro internet, další komise se zabývají stavebnictvím, jich 8 až 9. Dále máme dopravu pokrytou těmito smírčími komisemi. A dále, dále zde máme komisi pro leteckou dopravu. To je specifické, funguje to rok a půl. Cestující mohou podávat stížnosti u této komise mohou si stěžovat eh, na základě evropských rozhodnutí. Pak máme komise pro volný čas, pro mm, vodní sporty, dále máme komise, které se zabývají zdravotnictvím, nemocnicemi a také péči poskytovanou bydlišti. Jakým způsobem fungují tyto komise? Skládají se ze tří nezávislých členů, Komise pracují zcela nezávisle, to znamená, je tu švédský model, spotřebitelé si mohou zvolit, zda se obrátí na soud nebo na smírčí komisi. Pokud si zvolí smírčí komisi, tak musí být zastoupen také podnik. A rozhodnutí eh, jsou závazná jak pro spotřebitele, tak pro podnik tak to bylo stanoveno ministrem nebo ministerstvem vnitra a také se to opírá o příslušnou směrnici EU z roku 98 57. E Máme plně ehm, informatizovaný systém, to znamená, že spotřebitel může zavést eh, digitální stížnost a může sledovat eh, řízení elektronicky. Může přesně zjistit, v jakém stádiu se jeho stížnost nachází. Tento systém je tedy řízen elektronicky. Máme podnik, který zpracovává všechny tyto záležitosti a také rozhodnutí jsou eh, elektronicky prezentována a eh, dále tyto stížnosti jsou předávány do těch příslušných podniků. Reklamace spotřebitelů a jejich eh, vyřízení zvyšuje kvalitu podnikatelského prostředí. Na další stránce máte čísla, která se vztahují na naši aktivitu. 10 až 11 tisíc reklamací je řešeno ročně. Vidíte, že na naše webové stránky se obrací mnoho lidí, také telefonicky. Trvá to 3 až 3,5 měsíců 4 až 6 týdnů, než dojde tedy k přelíčení nebo řízení a pak je vydáno rozhodnutí. Důležité je vědět, že vláda platí tuto infrastrukturu naší organizace. Je tady stanovená paušální částka ročně. Podniky tedy toto mohou snadno používat. Podnikatelské prostředí platí provozní náklady čím méně sporuje, samozřejmě, tím menší jsou tyto náklady. Podniky platí 25 až 125 eh, eur a tím to končí. Není možné toto zvýšit. Pokud spotřebitel samozřejmě eh, vyhraje tento sport, tak se mu proplatí i tyto náklady. Máme tedy harmonizovaný systém díky této zastřešující organizaci, která je velice spolehlivá. Máme jednotný systém, který je snadno dostupný ze strany spotřebitele a podniků. Je to rychlé, laciné, takže myslím, že jsme vám ukázali, jaké jsou osvědčené postupy, které u nás fungují ve prospěch spotřebitelů, vlády a podniků. Děkuji. Děkujeme, to bylo opravdu velice zajímavé. Nejsem si jistá, zda bychom to mohli jaksi využít v celé Evropské unii, opo- přes kopírák samozřejmě, ale je to velice dobrý příklad. A posledním řečníkem v této části našeho samitu, než zahájíme kolo otázek a odpovědí, je pan Pedrago Lis, který vede skupinu spotřebitelů v rámci, v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru, to je jedna z evropských institucí. Jeho výbor schválil stanovisko k jednotnému aktu a rovněž se zabývají v tomto stanovisku ADR mechanismy, čili nám řekne něco ze svého pohledu. Děkuji, paní. Těch pět minut, které mám k dispozici, mě nestačí ani, abych přivítal tuto iniciativu a poděkoval za pozvání ale mám výhodu, že jsem poslední z tohoto panelu a to znamená, že už téměř vše bylo řečeno, takže se soustředím na ty hlavní věci velmi telegraficky. Chtěl bych ehm, zareagovat na pana Harbra, který se ptal, jaká je e, pozice našeho výboru. Zatím ehm, jsme nebyli pověřeni, abychom se tímto tématem e, zabývali, takže já vám předám svoje osobní mínění. Nicméně, jak jste řekla, Paní, myslím, že včera eh, se řešil Single Market Act kde se řeklo, že spravedlnost a justice jako taková je předpokladem důvěry a tudíž je nutné zajistit konzultaci z hlediska ADR a kolektivních žalob, že by to mělo vyústit tedy v legislativní návrhy. To znamená, že vítám, že v tomto roce komise se bude snažit předložit rychle tento eh, legislativní návrh. Bylo několik stanovisek na toto téma, některá zde už zazněla. Já jsem o tom vlastně hovořit až na závěr svého projevu, ale já se k tomu ještě tedy na závěr vrátím. V této diskuzi bychom se měli dívat na obě konzultace dohromady, protože se vzájemně doplňují. Měli bychom také připomenout některé důležité dokumenty. Samozřejmě doporučení komise, zelenou knihu komise z dubna 2002, doporučení mm, výboru ministrů, to bylo také velice důležité, a samozřejmě rozhodnutí soudního dvoru v různých věcech, tak také rozhodnutí soudu eh, eh, lidských práv v případě řízení proti Řecku a tak dále. Tady již bylo řečeno, moje, moje kolegyně patřila k těm třem mušketýrům, eh, to znamená, jednalo se tam o jedno stanovisko k jednotnému aktu ohledně vnitřního trhu. Byly tam tři zpravodajové. A nyní bych uvedl některé úvahy velice schrnutě. Vyřešit spor neznamená justici. Justice náleží soudům pouze, soudy mají možnost zajistit spravedlnost. ADR jsou vynikající možnosti řešit konflikty, zvláště z hlediska spotřebitelů. Místo toho, abychom hovořili o alternativních prostředcích, měli bychom hovořit o adekvátních prostředcích, tak abychom si tam ponechali to písmeno A. ADR nenahrazují soudy, to bylo již řečeno. ADR mohou být užitečným doplňkem soudů a konzultace komise ohledně těch jednotlivých aktérů, to uvedla jednoznačně. Ty důvody tady byly blízkost, jednoduchost, flexibilita, rychlost, lacinost a důvěrnost. To zdůraznuju, protože o tom se diskutovalo. Já jsem pro důvěrnost. Jakmile se jedná o skutečné alternativní prostředky pro řešení sporů. Takže je vhodné rozvíjet toto řízení za některých podmínek. Za prvé, dobrovolnost, nezávislost, rovnocenost stran, vyškolení mediátorů a jejich kompetentnost, závaznost a výkonnost rozhodnutí, možnost odvolat se a e, pozastavit lhůtu promlčení. Maďarský ministr, který zde byl, řekl něco, s čím naprosto souhlasím. Především je to na těch příslušných stranách členských e, států, aby rozhodli, zda ADR je vhodnou e, cestou. Existuje skutečná potřeba působit na komunitární úrovni? Moje odpověď je ano. Ale subsidiarita, proporcionalita, tato dvě kritéria musí být eh, dohloubky analyzována, než dojde k rozhodnutí působit na komunitární úrovni. Nejdříve bych řekla. Ano, ale podmínkou je mít eh, základ, který by byl spolehlivý, tak, aby členské státy k tomu přistoupily. Musíme také zajistit, že ADR bude dodržovat eh, definované parametry. Jaké parametry? Nejdříve nezávislost, nezaujatost, Tady se rozlišovaly tyto dva pojmy, já s tím mám sice potíže, nicméně dále transparentnost, oponentura, efektivita, zákonnost, spravedlnost, o tom můžeme diskutovat, svoboda, zastoupení, všechny tyto parametry jsou již doporučení komise z roku 98 a z roku 2001, takže nám stačí je pouze převzít a Eh, proměnit ve směrnici. To navrhuji. Navrhuji směrnici. S čím? Byly by tam hlavní principy a pravidla řízení dále. Povinnost, eh, jak si vzdělávat v otázkách, která předcházejí eh, uzavření smlouvy. Navýšená spolupráce v případě řešení tak, jak to stanovila komise v roce 2004 a 2006. Komise nyní pracuje na těchto změnách, pracuje se na tomto textu a dále dalším předpokladem je vytvoření sítě. To je také velmi důležité. Mám ještě několik připomínek ke kolektivním žalobám, ale na ty nemám čas. V každém případě o nich můžeme ještě diskutovat. A Uzavřel bych trošku lehkým tématem. Tady vidíte tento slide a vidíte hranice meze ADR. Není už trochu pozdě, abychom se obrátili na mediátora. To stojí na této průsvitce. Ano, tak a eh, touto veselou notou jsme ukončili váš příspěvek a nyní zahajujeme kolo otázek a odpovědí cílem této části našeho odpoledne je podívat se spíš do budoucna, ne na nějakou inventuru toho, co již máme k dispozici, to, co existuje, čili ti z vás, kteří by se chtěli podívat do budoucna, nějaké legislativní návrhy, jak to bude vypadat, těšíme se na vaše připomínky. A vidím, že mnoho z vás má názory a argumenty v tomto ohledu, čili nejprve ano kolega, pak další dáma. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání vítám iniciativu Evropského parlamentu i komise uspořádat tento hearing. Mám pocit, že některé z následujících věcí jsou zásadní. Všichni souhlasíme s důležitostí informace. Ano, jsme, jsou zde tři strany vlády, musí udržovat a zpravovat rejstříky těchto mechanismů, které existují v jednotlivých státech. Dále je to podnikatelská sféra, která by měla vytvářet tyto mechanismy a publikovat informace, zveřejňovat tyto informace o mechanismech a myslím si, že by bylo dobré, pokud bychom měli nějaké přísné pravidlo ohledně právníků, kteří by museli poskytovat klientům informace o existenci ADR předtím, než vůbec Eh, se obrátí na soud, protože pokud by byl takový soudní spor v průběhu ADR, tak samozřejmě si myslím, že by to bylo nesmírně náročné i finančně. Dále je to důvěryhodnost. Pro důvěryhodnost těchto mechanismů je zásadní, abychom identifikovali objektivní kritéria a abychom tyto mechanismy měly certifikovány na základě těchto kritérií. Slyšeli jsme o těchto mechanismech v Nizozemí, v, ve Velké Británii, jistě jinde. Pokud bychom měli takový nezávislý orgán certifikační, který by fungoval na základě objektivních kritérií, to by mělo zvýšit eh, důvěryhodnost podle mého názoru. A dále je to ta dobrovolnost ADR. To bychom měli zachovat Eh, to si myslím, že spíš bychom měli přesvědčovat ostatní, aby se toho zúčastnili na základě úspěšnosti tohoto mechanismu, ne nějakým diktátem, to je zásadní. Chceme-li vytvořit nějakou legislativu nebo povinný přístup ADR, tak to si myslím, že by mm, bylo více škody než užitku. A poslední záležitost. Lidé by se měli obrátit na soud ne jakožto řešení sporu, ale mechanismus, který by podporoval ADR, mechanismy soudy často mm, doporučují lidem, aby se obrátili na ADR mechanismy. Ovšem samozřejmě že možná by v právu mohla být i nějaká, nějaká pomůcka, která by lidem umožnila využívat ADR. Například v Holandsku se snaží, eh, mají takovou dobrovolnou doložku, která umožňuje stranám, pokud chtějí, je to teda takový dobrovolný zásah v této oblasti, pokud si to strany přejí, tak eh, soud může uznat výsledek takového ADR a tím z toho učinit eh, právoplatný rozsudek, to znamená, nikdo už se nemůže do budoucna to spochybnit, čili ta otázka konečnosti tohoto rozsudku je podle mě velice důležitá. Děkuji. Malcolm mi připomněla, já jsem se o tom měla e, zmínit na začátku. Prosím, aby ty příspěvky byly opravdu velice stručné, řekněme dvě minuty, tak to si myslím, že jste dodržel výborně a poprosím ostatní řečníky, aby rovněž byly velice stručné. Prosím, abyste se nám představili. Děkuji. Ano, já jsem živá Drolnová, jsem, pocházím ze Slovinska, jsem mediátorkou okresního soudu v Ljubljaně, jsem zde um, zastoupení spotřebitelské organizace, ve Slovinsku jsem právničkou a jestli dovolíte, ráda bych pokračovala slovinsky. Čisto na krátko eh, by ráda povědala, da ADR systém... Velice stručně bych ráda řekla, že ADR systémy musí být férové, spravedlivé pro naše spotřebitele. To znamená, že lidé musí mít důvěru v tyto systémy. Rovněž by to mělo znamenat to, že spotřebitelské organizace by měli možnost se obrátit na tyto mechanismy. Zároveň právnici by měli mít tuto možnost. Proto, aby tyto mechanismy byly důvěryhodné, je důležité, aby rozhodnutí ADR mechanismu byly nestraná, byla, aby to byla kompetentní rozhodnutí a mediátor by proto měl eh, mít povědomí o každém konkrétním případě, měl by znát podrobnosti těchto případů. To znamená, že nejde pouze o mediaci jako takovou. Myslím si, že rozhodovací proces ve spotřebitelských sporech je prostě jiný než u jiných sporů, když ehm, navrhují řešení mediátoři nebo řekněme, pokud jde o komerční či obchodní spory mezi dvěma společnostmi, mezi dvěma podniky. Spotřebitelské spory mají prostě svoje velice specifické čety a ty musíme vzít v potaz. Nesmíme na to zapomínat při přípravě společných principů, společných zásad, pro fungování mechanismu ACR. A nyní, pokud jde o zásadu důvěrnosti, to je zásada, která je v mediačním procesu klíčová. Toto často není postup pozitivní pro spotřebitele. Zde musíme postupovat opatrně, protože spotřebitelské spory často obsahují mnoho jiných zúčastněných stran. Nejde pouze o podnik na jedné straně a spotřebitele na druhé straně. Často musí, občas musíme prostě dělat rozhodnutí ohledně um, neférového postupu nebo um, nekalé eh, soutěže, právě proto by celý proces měl být nesmírně transparentní. To by mělo být propojeno i s výročními zprávami, charakteristikami jednotlivých sporů, eh, které byly vyřešeny eh, u toho kterého orgánu ADR a která řešení byla doporučena. Z toho by mohli těžit ostatní spotřebitelé, tak aby, řekněme, ehm, se zabránili negativnímu dopadu takových eh, eh, špatných postupů, tak aby jsme aby měli přehled, o, aby jsme mohli pranířovat eh, tyto podniky. A zároveň bychom měli podporovat spravedlivou soutěž na trhu, dále jsou to záležitosti porušování těchto postupů, měli bychom vzít v potaz všechny tyto záležitosti a informovat o podnici, které dodržují a naopak nedodržují tyto postupy. Děkuji. Další kolega. Vincent Telman z Asociace obchodních komor. Já bych chtěl změnit věc, která byla zde málo rozvinuta a bylo zde řečeno, že ADR je laciné, levné, je to trošku zjednodušené. Řečení spolu není nikdy levné. A moje zkušenost eh, s vytvářením systému řešení sporu online mi ukázala, že pokud chcete rozvinout kvalitní systém ADR, musíte zapojit i neutrálního, neutrální faktor. Je třeba mít rozpočet, mít kvalitní řídící systém. A to vše, tyto náklady jsou často nevratné nedostanete od stran, pokud eh, hodnota toho sporu je nízká. A to se zejména týká přezraničních sporů. Takže já bych chtěl říci, že by mě zajímalo další hodnocení souvislosti mezi eh, cenou a kvalitou systému ADR a do jaké míry můžeme nalézt eh, Eh, systémy financování eh, sporů, kde je předmět sporů nízké hodnoty. A slyšeli jsme o systémech, kde, které jsou veřejně eh, financované a také existují zřejmě soukromé systémy a zajímá mě soutěž mezi veřejným a soukromým sektorem v tomto směru. Děkuji. Vrátím se do středu ale tady napravo profesor Christopher z Oxfordské univerzity a z programu Erasmus. Chci zmínit výzkum, který provádíme. Týká se to techniky samotné. A pokud je o architekturu, instituce ADR se liší. A techniky, které jsou použity, tak jsou velmi podobné mediaci a arbitráži. A vidíte v nejlepších případech návaznost jednotlivých těch nejdříve vyjednávání mezi stranami, dále smírčí proces odborníkem a potom závazná arbitráž, která zahrnuje větší nezávislost, anebo soud. A často je soud až na posledním místě a hrozba soudu vlastně pomáhá tomu systému. Další dva body se týkají nedost nedostatečné viditelnosti, nedostatečné podpory a využívání a pokrytí jednotlivých odvětví. Myslím, že zde jsou dvě věci, které mohou mít zásadní význam. Za prvé, mít eh, jednotný zastřešující rámec, podobně jako v Nizozemsku. V severských zemích je to podobné, ale Nizozemsko má tu správnou odpověď, aby obchodník a spotřebitel věděl, že existuje rada pro řešení stížností a to také řeší zmatek, který pane v některých zemích mezi jednotlivými radami, případy, systémy. Pokud víte, že existuje jedna instituce, tak to bude fungovat. A lidé budou mít větší zájem o vytvoření takovéhoto systému v rámci jednoho systému kvality. A třetí věc, často se zabýváme ADR v souvislosti s justicí, ale pokud do toho zapojíte i regulaci, tak vlastně vznikne systém celkové kvality a nedojde pouze k řešení sporu, ale také zachytíte informace, informace o stížnostech a to získáte mnohem spíše než od arbitráže a soudu. A to je systém, který umožní samoregulaci a který bude podporovat, podporovat nejen využívání ADR, ale také to podpoří kvalitu. A pokud se k tomu dostanete, tak budete mít už také téměř eh, řešení pro kolektivní spory. A není dáma. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Antje Fedeka, jsem generální tajemnicí Mezinárodní eh, asociace pro eh, úhradu nákladů na právní spory. A zde hovoříme o naprosto odlišných metodách a systémech. A i když ty metody mohou být velmi podobné v jednotlivých systémech ADR pro způsob řešení sporů. A proto bych eh, chtěla připomenout komisi, aby pracovala s, jasnými, s jasným souborem definic a tady se dostáváme k bodu, kdy předpoklady jsou asi velmi odlišné v jednotlivých systémech. Hovoříme o důvěrnosti a zveřejnění rozhodnutí u mediace například, to je, je zásadní, aby, aby důvěrnost byla dodržena, protože jinak bychom nikdy nedospěli k uspokojivým výsledkům mediace. A vzhledem k tomu, že hovoříme o cestě ku předu, chtěla bych, eh, chtěla bych zmínit eh, pojištění právní ochrany. A pojišťovatelé eh, řeší ochranu i v případě některých mediačních případů. Jsme skutečně na počátku a zjišťujeme, jakým způsobem by pojišťovny a naši klienti měli zde působit. A já bych chtěla zdůraznit tři body, kde pojišťovny by mohly být velmi spokojené. Jistota. Pokud pojištěnci budou vědět o systému ADR, tak to zvýší jejich právní jistotu všechny mezery by byly pokryty bez ohledu na odvětví, na lokalitu, na zeměpisný rozsah a v neposlední řadě náklady. Pojistky by pokryly i náklady na mediaci. To znamená, že tu existuje potenciál pro naše zákazníky a také pro pojišťovny v tomto směru. Děkuji. Děkuji. Možná dvě poslední vystoupení, abych chtěla také možnost řečníkům, aby zareagovali. A není žádá o slovo mnoho lidí, takže jeden, jedna osoba zde a druhá na druhé straně. Takže čtyři řečníci, ale prosím, buďte struční. Každ- jedna minuta na každého. Grám. Ano, já mám tři rychlé poznámky týkající se přezraniční spodu. Eh, podporuji Krise Hudgince, že ADR vlastně snižuje potřebu kolektivních, kolektivních žalob, protože to je vlastně podpůrná forma a nikoli primární forma řešení sporu. U přezraničních sporů musí eh, spotřebitel vědět, na koho se obrátit, takže by měly být jedno kontaktní místo v každém členském státu a proto mohou být předávány případy z jednoho státu do druhého. A to mohou být třeba střediska ECC. A jak řekl první řečník, obchodníci potřebují mít důvěru v systémy ADR. A pokud to bude vzájemné uznávání, tak systémy ADR mohou být vlastně uh, řešeny v zemi spotřebitele, protože tu jde k zájmu uznání. Konečně rozhodnutí musí být v určitém právním kontextu a je třeba brát v úvahu práva spotřebitelů. Děkuji. To byly čtyři body, ale za jednu minutu, tak to je v pořádku. Jmenuji se Jolanda Geza, jsem ředitelkou ECC Švédsko a já bych se chtěla vrátit k pozitivním případům, k situacím win-win ve Švédsku. ADR funguje velmi dobře a obchodníci například automobilový průmysl a jejich členové musí dodržovat doporučení ADR a je to pro ně konkurenční výhoda. My jsme, musíme o tom více hovořit, protože to také vytváří větší důvěru ze strany spotřebitelů. A máme pocit vlastně obecně prospěšné situace i v rámci těchto sporů řešených ADR. E. Děkuji. Nejdřív tento pán, prosím. Děkuji. Zastupuji Belgické združení spotřebitelů. Mám několik úvah. První se týká dvou doporučení. Jsou tam nekonzistentnosti a byla již důrazněna eh, transparentnost, která je velice důležitá na jedné straně, a pak důvěrnost. A také vztah mezi spravedlností a myslím si, že musíme odstranit nekonzistentní prvky. Musíme mít směrnici, která by združovala obě doporučení. Druhá připomínka se týká uži, eh, užitečnosti evropského nařízení. I tam jsou některé věci, které by se mohly eh, převést, například eh, překlady. Překlady to je velmi důležitý bod. Dále mm, spotřebitelé nemohou někdy právně argumentovat, nemají advokáty u soudního řízení, tam vlastně argumentuje soudce. Tady souhlasím s tím, co řekla Monika, měli bychom myslet také na template, to znamená na eh, mediační, arbitrážní rozhodnutí. A třetí připomínka se týká transparentnosti, ta je velmi důležitá, nejenom z hlediska její existence, ale také z hlediska výsledků. Spotřebitel by měl mít k dispozici databanku se všemi výsledky smírčích řízení a dále by bylo dobré, aby spotřebitel měl informace o všech možných odvoláních nebo aby měl vazby na všechny možné systémy ADR. Opět tedy to souvisí s transparentností. Byl by, měl by tady být systém, eh, který by také zahrnoval preventivní opatření. Bylo by dobré například používat vzorové smlouvy, tedy určité minimální klauzule. Mám na mysli belgický a holandský systém. Tam existují právě vzorové systémy, které jsou napojeny na systémy ADR, takže je tam zahrnut eh, prvek informace a prevence. I ty body jsou důležité právě pro zabránění problémům. A jeden poslední řečník a potom už to musíme ukončit. Děkuji mnohokrát. Jsem Fernando Estrada de la Rosa, jsem z univerzity v Granadě, jsem profesor mezinárodního práva a také působím pro ECC. Ve Španělsku budou hovořit španělsky. Jo. Me han parecido muy interesante todas las eh, intervenciones de esta tarde y quisiera... Veškerá vystoupení dnes odpoledne byla pro mě velmi důležitá, relevantní. Ale zdá se mi, že se nedostatečně zdůrazňoval význam a relevantnost ADR pro přeshraniční obchod. A přeji si položit následující otázku. Je pravdou, že je nutné vytvořit společný rámec, který by byl příznivý a který by umožnil rozvíjet systémy ADR. Nicméně nesmíme nikdy ztrácet v EU ze zřetele skutečnost, že se jedná především o ochranu spotřebitelů v otázkách regulace a předpisů. Bylo tady hovořeno o nutnosti evropské směrnice, která by mohla zaručit ochranu spotřebitelů, zvláště z hlediska virtuálních platform, které poskytují služby. Je tady nutné, aby evropská síť, kterou vytvoříte v Evropě, nastavila jasná a jednoznačná kritéria pro to, aby podnik, který poskytuje služby, mohl být ehm, akreditován v tomto smyslu. Bylo by dobré zde vytvořit mechanismus záruk a spotřebitel pak by nabil důvěry v tyto systémy ADR. Zároveň by bylo možné například prokazovat platnost některých eh, klauzulí a to validací online. To znamená, mohla by tady být celá řada podnětů, které by podporovaly mm, elektronický obchod a zároveň by chránili spotřebitele. Takže dostáváme se na závěr doby, která nám byla vyhrazena. Obracím se na řečníky Bratři, se zase chtějí vrátit ke slovu. Není to povinnost, je to výzva. Začneme od posledního řečníka, pan Pegadolis. Ano, děkuji, paní. Velmi stručně. Jenom chci říci, že komise eh, tady musí udělat zásadní rozhodnutí. Například je tady otázka dobrovolnosti. Minulý týden jsme zemi vláda rozhodla spustit nezbytné smírčí řízení v otázkách spotřeby, ale jenom u veřejných služeb. To je prostě rozhodnutí. Mm, nedokážu si zatím představit, že by toto rozhodnutí bylo obecné a týkalo by se všech. Takže to je rozhodnutí, které musí padnout. Další možnost důvěrné či nikoli v důvěrné řízení. Já jsem pro důvěrnost u tohoto řízení, jakmile tedy máme co dočinit se skutečnými ADR, pak opravdu je nutné zajistit důvěrnost. A poslední otázka, kterou se musí zabývat komise, to je financování náklady. Jeden z účastníků řekl, že to vůbec není laciné nebo bezplatné. Má to uh, náklady, buď veřejné nebo soukromé, i to musíme zohlednit. Tyto systémy mohou fungovat velice dobře a byly velmi dobře popsány. Een van de vorige sprekers dat de kwaliteit eh, brengt natuurlijk kosten met zich mee. Týče kvality a nákladů, samozřejmě kvalita sebou nese náklady. Můžeme si představit, že elektronické systémy předpokládají velké investice stát například za to platil jednu polovičku, eh, podniky tedy eh, tu druhou část, ale pro spotřebitele je to 25 až 125 euro. Takže je to víceméně eh, dosti laciné. Kdyby spotřebitel se obrátil na soud, tak tady ty náklady nese stát. Je to mnohem nákladnější než v případě řízení, které řídíme my. A pro ekonomiku to není tak drahá záležitost, protože to také něco přináší pro dobrou pověst ekonomiky, pokud tedy spotřebitel může takto řešit spory s podnikem. Takže myslím si, že je to výhodné. EDR is the last level. ADR je podle mého názoru v podstatě tou poslední možností pro velice rychlé vyřešení sporů na základě vzájemné dohody. Není to levné, ovšem je to levnější než mediace, mm, kterou poskytují soukromé či veřejné arbitráže, které respektujeme samozřejmě, ovšem ne, nemůžou mm, se věnovat například tomu, tomu vztahu mezi spotřebitelem, dodavatelem a um, obchodníkem u nás za MEDEV ve Francii. My se domníváme, že v podstatě musíme my, podniky, platit náklady za mediace. My nechceme, aby to někdo platil za nás, tyto náklady. Podniky nebo úkol těchto organizací musí zajistit, aby ten biznis se snažil zlepšit veškeré informace o existenci ADR, aby poskytoval záruky nestrannosti pro spotřebitele, aby stanovil určitá kritéria a zároveň, aby rozšířil geografické působení ADR na základě principu solidarity. Uh, já si myslím, že tím se dostáváme na konec eh, našeho dnešního setkání za komisi, protože já jsem poslední, která zastupuje komisi. Ráda bych poděkovala. Ráda bych vám poděkovala za neuvěřitelně bohatou, zajímavou rozprávu, která probíhala dneska odpoledne. A nyní poprosím ještě předsedu pro výbor IMKO, aby ukončil naše dnešní setkání. Děkuji, děkuji Jackie. Děkuji za po roli moderátorky této části Evelyn za první část, čili mnohem méně práce to pro mě znamená než obvykle. Mnoho jsem si toho zapsal, přineslo to mnoho myšlenek, argumentů. To si myslím, že právě takové slyšení by mělo mít za cíl eh, mnoho nových myšlenek. To je dobré. Několik poznámek na závěr. Rád bych poděkoval Evropské komisi za nápad organizovat toto společné setkání. Myslím, že je to velice dobrý příklad spolupráce mezi parlamenty, mezi institucionální spolupráce. Jistě to je něco, v čem bychom chtěli pokračovat postupem času, jak se bude rozvíjet celý tento projekt. A druhá věc, o které bych se rád zmínil, je jasné, že je zde mnoho znalostí, dovedností, které už máme v této oblasti a z kterých bychom měli čerpat. Já vím, že by už jste někteří z vás poskytli to myšlenky Komise. Tyto nápady a komise zdůraznila a myslím, že je velice dobré, že i pan Šepopel zde byl uh, zastoupen, že se na to podíval ze strany členských států. Tato evropská iniciativa prostě musí přijít s přidanou hodnotou k tomu, co již v terénu existuje a ne zasahovat do toho, že musí čerpat z těchto zkušeností, musí je zúročit, musíme zajistit mechanizmy, které nám umožní zlepšit kvalitu, vytvořit osvědčené praxe, vyměňovat si osvědčenou praxi, přijít s určitým etickým kodexem a tak dále. My jsme výbor, který se zabývá ochranou spotřebitele parlamentu a musíme se snažit, aby ty záležitosti celoplošně fungovaly lépe, aby byly zlepšeny, posílit spolupráci na straně spotřebitelů. My zde máme povinnosti, práva na straně členských států, tým Čeky se setkává s těmito lidmi, s lidmi, kteří jsou aktivně zapojeni do této problematiky. V mnoha případech to pro nás bude obtížné, protože to znamená další zdroje členských států. A to je mm, ten leitmotiv pro nás, pro všechny, ať už jde o dohled nad trhem nebo jinými oblastmi, kde máme neustále pocit, že neinvestujeme dostatečně na straně pro spotřebitele na to nesmíme zapomínat. ovšem samozřejmě jsou zde určitá omezení, to nesmíme zapomínat. Technologie, veliký pozitivní prvek v této oblasti. Těšili, by jsem se potěšil ohledně těch příkladů informační technologií v Nizozemí a využívání v tomto směru. No a to jednotné okénko, nebo teda ten jednotný jeden bod, ve kterém se může klient získat veškeré informace, vy, kteří jste fungovali v oblasti směrnice o službách, eh, o tom jistě víte, tento program eh, znamenal eh, veliké investice, znamenal velice příjemný onlineový nástroj, který se snažil integraci informací a zároveň umožňuje zúčastněným stranám využít mnoho možností, které tento integrovaný systém nabízí. Tyto nástroje již existují, několik kolegů se o tom zmínilo, o možnosti poskytnout spotřebitelům eh, tu příležitost využívat zdroje, které jsou již k dispozici a trošku je nasměřovat správným směrem. Jistě v některých případech eh, existují alternativní možnosti, možná si nezvolí ADR systém, zvolí si jiný systém a podobně. Mnoho zajímavých myšlenek zde padlo o zaangažovanosti podniků do této problematiky. Vidíme, že ty kvalitní podniky se chtějí zapojit do těchto mechanismů, protože je to pozitivní pro jejich podnikání a je to, je to k, m, mm, dobré, pozitivní pro spotřebitele, aby ty podniky byly zapojeny do takových mechanismů. Mnoho podniků si je vědom mm, toho, že úspěšné vyřešení problému spotřebitele znamená, že ten spotřebitel v podstatě s vámi zůstane celý život, protože jste mu pomohli ve svýzlené situaci, například mm, pokud jde o, řekněme, prodejce aut, to mohou uvést jako osobní příklad, to je pravda, můj přítel pracuje v této oblasti a řekl mi, že existuje takové přísloví v Japonsku. Problém, problém znamená horu příležitostí. To znamená, že pokud vyřešíte problém úspěšně, tak si myslím, že uznáte pravdu tohoto přísloví. Dále je to důvěryhodnost na jedné straně, transparentnost, rovnováha mezi těmito prvky. To je důležité spotřebitel musí si být vědom, že zde existuje určitá důvěrnost eh, a zároveň to, aby výsledky byly reportovány, využívány transparentním způsobem, protože to v podstatě vytváří určitou judikaturu, na které můžeme stavět. Spotřebitelé v podstatě často se dívají na ty předešlé případy a čím více informací bude k dispozici, tím jednodušším způsobem budeme moci dosáhnout určitých výsledků, protože řekněme, že někdo v minulosti určitě měl už podobné problémy a tím pádem urychlíme vyřešení vašich problém, vašeho problému. Čili mnoho zajímavých možností, které před námi leží. Pokud je o náš výbor, my spolupracujeme už se s výborem Jury. Jsem velice rád, že pan Baldessari zde zastupoval výbor Jury, Klaus Lene, já předseda výboru Jury. My spolupracujeme velice už se, protože je to propojeno i s právními implikacemi v oblasti ADR. My se zabýváme spíše tou spotřebitelskou části. Ovšem, my jsme Mm, prokázali několikrát, že jsme schopni spolupracovat s jinými výbory, například v oblasti Single Market Act. Mnozí z vás jste se zúčastnili i dnešního jednání dopoledne a podobné, podobného stupně spolupráce bychom chtěli dosáhnout i v oblasti ADR, tak abychom reagovali na myšlenky komise. Jistě to není první ani poslední slyšení v tomto ohledu. My se na mnoho z vás obrátíme, pozveme vás na další naše akce ohledně návrhů do budoucna. Čili tolik na závěr. Jistě je to opravdu velice bohaté odpoledne, které jsme spolu prožili a členové mého výboru to již znají, někteří z vás asi rovněž. Jenom vám připomenu, že náš výbor pro náš výbor IMCO máme opravdu úžasný newsletter, já to říkám jako předseda, ovšem já to nepíšu, to ne, mám tým lidí, kteří se tomu věnují. Prosím, máme zde kopie k dispozici, aby se si vzali a všem především uvítáme, když s námi zůstanete v kontaktu. Podíváte-li se na zadní stránku, tak vidíte, že se můžete za součástí naše, naší sítě a poté budete našich přátel a poté vám to budeme posílat eh, po, um, po internetu. Chtěli bychom dosáhnout čísla asi 1500 členů, to je už opravdu je náš takový mm, konečný cíl. A mm, poslední slovo z mé strany ten, který bude tím tisícím pětistým účastníkem, tak, tak no, toho pozvu na oběd v naší kantýně. Děkuji vám za pozornost.